Colleagues, sorry. Kolegové, promiňte. Není nás zde mnoho, zůstali jen ti nejlepší. And uh, under the best is only one socialist. A mezi těmi nejlepšími je pouze jediný socialista. and but two from Google that's... Jsou zde dva z komunistické skupiny, no, nic musíme začít. A e, my si vyslechneme informace z dvou důležitých samitů, tak to bude, myslím, Eh, Japonsko. Eh, to se bude týkat partnerské dohody o eh, zóně volného obchodu. David O'Sullivan je tady a, a můžeme udělat obojí na jednou. E EU Japonsko je u Čína. Dávám slovo Davidu O'Sullivanovi. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne. Je pravda, že eh, jsme měli velice plný měsíc Číny, eh, eh, Asie, nejdříve tedy s Čínou a tedy minulý týden to byl Japonsko, japonský a čínský summit a taky jsme připravovali summit SN e v Dili a e, summit potom bude příští říjen e, v Itálii. Tak ten japonský summit se měl konat e, letos v březnu, ale bohužel zrovna v té chvíli vypukla kyperská krize. Prezidenti museli zůstat v Evropě a bylo to třeba odložit. Ten summit měl vyvrcholit jednáním o Eh, uzavřením eh, rámcové smlouvy, eh, tomu říkají Japonci strategické, strategická dohoda a potom ekonomická a obchodní dohoda, což je víceméně zóna volného obchodu. Toto dvojí jednání nicméně bylo zahájeno po 25. březnu, ale byl to de facto příležitost, aby oba dva prezidenti se setkali s ministerským předsedou Abem a po, po eh, tedy červencových eh, volbách do horní komory. Eh, bylo to velice, téměř bychom řekli, obchodní jednání, prostě jenom hodina a poté večeře a bylo to pro Ebyho příležitost, aby eh, si zajistil podporu Evropské unie pro své politiky. Znamenal to impuls pro vyjednávání o zóně volného obchodu a strategickém partnerství. Eh, dostali jsme takový eh, doplňkové impulzy pro bezpečnostní spolupráci a e, také se to týkalo e, regionální spolupráce e, v jihovýchodní Asii a východní Asii. No a také jsme se bavili o skleníkových plynech, po kterých všem následovalo ohlášení o zmírnění cílů v této oblasti. Hovoří se o takzvané abinomice, což je eh, fiskální stimulus a eh, monetární uvolňování, eh, ale hlavním výzva byla takzvaný třetí oblouk, neboli ekonomická strukturální reforma. Evropská unie si přeje zachování makroekonomické stability, Přejeme si, aby byla eh, posilována důvěra spotřebitelů, ale důležité jsou tedy strukturální reformy, které třeba uskutečnit co nejdříve v mandátu této vlády, poněvadž ta vláda má před sebou několik let a předseda Barroso řekl, že už zažil v posledních letech eh, samity se sedmi ministerskými předsedy z Japonska a v podstatě debaty se moc nepohnuly. Co se týče bezpečnosti, eh, podle Abeho by Japonsko mělo být aktivním přispěvatelem k mírové spolupráci a mezinárodní spolupráci. Eh, nyní se pracuje v Japonsku na Národní bezpečnostní radě a Národní bezpečnostní politice a úprava ústavy, eh, které teda eh, upraví možnosti sebeobrany Japonska. My vítáme výhled na aktivnější přístup Japonska v oblasti regionální a světové bezpečnosti a taky jsme poukázali na to, že eh, mnohé že, že Japonsko by se mělo chovat citlivěji vůči citlivým otázkám v regionu a Japonsko by mělo eh, více vysvětlovat své kroky, aby jeho nejbližší sousedové tomu nerozuměli nesprávně. Eh, my jsme potrhli zájem eh, přispět k regionální bezpečnosti a také na chystaném východoazijském summitu. Zdůraznili jsme nutnost eh, nových, nové hybnosti, nových impulzů pro jednání o eh, v zóně volného obchodu a rámcové dohodě o partnerství. Eh, my jsme zdůraznili, že bude třeba dosáhnout solidního pokroku v jednáních a o cestovní mapě do dubna příštího roku, což je zakotveno v mandátu. A také jsme zdůraznili, že to nebude nic rutinního, tedy ta, ta, ten přeskum eh, v Dubnu. A signalizovali jsme eh, to, že je opravdu eh, nezbytné dosahovat výsledku, zejména pokud se týče celních bariér a pokud se týče veřejných zakázek. Ministerský předseda Abe řekl, že do konce roku 2014 by si jeho vláda přála uzavřít obě dvě dohody a opět se postavil rozhodným způsobem eh, proti spojování politické a obchodní smlouvy a také proti, tomu, proti některým politickým ustanovením politické dohodě. To je téma, které jsme řešili už několikrát. Eh, řešíme to také s Kanadou, s Austrálií a s Novým Zélandem a také nyní s Japonskem a eh, všichni tyto partneři nejsou příliš spokojení s tímto naším přístupem jeho argument byl takový, že tento přístup eh, nezapadá do našich vztahů, které jsou založené na sdílených hodnotách, jako jsou eh, právní stát a lidská práva. My jsme nicméně vysvětlili naši pozici a domníváme se, že partneři, kteří jsou na stejné vlně, eh, by toto měli podpořit, poněvadž nám to dává větší politickou sílu Nicméně já bych eh, řekl, že jsme ho příliš eh, nepřesvědčili svými argumenty. Dále jsme debatovali o spolupráci v oblasti energetiky, eh, nukleární bezpečnosti a zvládání katastrof s tím, že Eh, azijský, eh, azijské partnerství by nás mělo posunout o úroveň výš do roku 2020. V rámci večeře jsme debatovali o eh, řadě regionálních bezpečnostních otázek se zaměřením na Azii, Čínu, ASEAN, asijské moře, Myanmar, Rusko a také Střední východ a Afrika. Pan premiér Eh, vyslovil určité obavy eh, se napětí v východní Asii, kde řekl, že eh, a Japonsko má svůj pevný postoj a že by tedy změna postoje, změna přístupu ze strany Číny znamená ohrožení regionální stability. Přičemž bylo dobře tedy přivítal to, že eh, Evropská unie eh, nechce zrušit embargo na vývozí zbraní do Číny. My eh, jsme spustili dialog s Čínou a také jsme debatovali právě o těchto věcech s Čínou Eh, v souvislosti s tím eh, s kontextem se, se bavili o Iránu, poněvadž v té době zrovna probíhaly ženevské rozhovory, které nedávno skončily a eh, Japonci nás informovali, že jejich, že tedy minister, že minister zahraničí navštívil jejich zemi. Pokud se týče klimatických změn, Eh, my jsme vyjádřili pochopení pro potíže eh, pro Japonsko eh, po velkém zemětřesení z roku 2011, které si vynutilo zavření jaderných elektráren, ale zdůraznili jsme, že je třeba, aby nadále měli vysoké ambice v mezinárodním vyjednávání že my si přejeme dosáhnout maximálně ambiciozní smlouvy v roce 2015. To bylo také v době, kdy eh, probíhaly eh, Varšav, probíhala varšavská jednání. Oba dva eh, předsedové se setkali se šéfem Evropské centrální, pardon, Japonské centrální banky a se zástupci průmyslu Oba dva eh, předsedové byli eh, doprovázeny eh, komisařem de Guchtem a vyjednávalo se o obchodních záležitostech. Čili tolik slušné zhrnutí, pane předsedo, událostí v Tokiu. Domnívám se, že ten summit byl důležitý a užitečný, zejména s tím, že poskytl nové impulsy pro jednání. Hovořili jsme také o tom, že příští summit by se měl konat eh, brzy v první pololetí příštího roku. A samozřejmě, že přeskum v eh, dubnu to je důležitý milník a také budeme sledovat eh, další vývoj, pokud se týče politické dohody. To bude také další, politi- další důležitý moment. Čili celý příští rok bude důležitým pro naše vztahy s Japonskem. A jestliže souhlasíte, já bych tedy pokračoval eh, tématem Čína. Čína. Eh, to byl náš 16. summit a 10. výročí eh, našeho strategického rozšířeného partnerství a byla to první příležitost pro oba předsedy, aby se setkali s novým čínským vedením, i když eh, se s nimi setkávali při různých příležitostech separátně. Eh, prezident Xi Jinping eh, připomněl, že byl v Bruselu v roce 2010 a setkal se s panem Rompojem, tehdy ministerským předsedou Belgie, a s panem Barosem ve jeho současné funkci. A také se toto odehrálo eh, bezprostředně po eh, plénu všech eh, tedy smluvních stran a tématem byla, byly budoucí reformy v Číně a samozřejmě byla to hodná příležitost také, abychom se seznámili s novým vedením a ověřili se, jakým směrem se budou vztahy odehrávat. Eh, my jsme se den před summitem eh, setkali u večeře eh, s prezidentem Číny. Obvykle je hostitelem ministerský předseda, ale toto bylo takové přátelské gesto od pana prezidenta. Nejvýraznější, co jsme tam zažili, bylo to, že jsme vnímali velice pozitivní a konstruktivní přístupy, ale e, velice odlišný styl mezi oběma vedoucími osobnostmi. E, byli daleko spontánnější, méně se předčítali e, proslovy, spíše to bylo komunikativní, interaktivní a to tady na, na asijské poměr není tak obvyklé. Čili bylo tam daleko více interaktivnosti a spontánnosti. E, také sebedůvěry, řekl bych. Ale také jsme zažili takový energický přístup k jednotlivým částem problematiky, která se projednávala. E, pokud se týče cílů, myslím, že se nám podařilo nasavit poměrně pozitivní tón pro příští fázi našich eh, vztahů v rámci těchto prvních formálních styků s novým vedením. Eh, přijali jsme strategický plán do roku 2020, včetně specifických iniciativ. Dohodli jsme se na každoročním přeskumu a musím říci, že toto bylo velmi těžké jednání. Ta spontaneita těch eh, vedoucích osobností se nevždy promítala Eh, do jaksi eh, byrokratického přístupu, přístup byrokracie, hodně se tam bojovalo o čárky a tečky, ale myslím si, že ten eh, konečný dokument je dobrý a je to dostatečná základna pro ambiciozní partnerství v příštích letech. Také se nám podařilo dohodnout, že zahájíme jednání o dohodě o vzájemných investicích a také jsme hovořili o určitých zdrojích napětí v našich obchodních vztazích. Také jsme se dohodli na spolupráci v udržitelném rozvoji a o posílení spolupráce v, e, mezilidských výměn, tak říkajíc. E, trošku obtížné byly otázky vizové politiky a migrace a to navazovalo na dialog o mobilitě a migraci z října, což eh, bylo poněkud eh, zklamáním. Nepodařilo se eh, dojednat vazbu mezi readmisní dohodou a mezi zjednodušením styku pro držitele diplomatických pasů. Myslím, že na tom budeme dále pracovat. Oba předsedové vyjádřili obavy v oblasti vývoje v lidských právech a základních svobodách. Prezident Van Rompuy uznal dosažený pokrok, zejména v oblasti ekonomických a sociálních práv, ale eh, Evropská unie se nadále domnívá, že zde může být uděláno více, zejména v oblasti menšin a práva na svůj doprojevu. Chceme dále pokračovat v dialogu o lidských právech a Eh, budeme se snažit eh, zlepšovat eh, kooperaci. Musím říci, že velice užitečné bylo setkání zvláštního vyslance EU Lambrinidise v říjnu a rádi bychom zdynamizovali tento dialog, který byl, řekl bych, spíše statický z obou stran. Nechci to nějak přeceňovat, ale myslím, že snažíme se do toho vnést novou energii. Také jsme se e, bavili o domácím vývoje, e, obchodní a ekonomických stazích, dvoustranné spolupráce a mezinárodních e, otázkách, jako třeba Irán, proběhlo jednání Sýrie, Jihočínské moře a DBOK. Ze čínské strany ten signál o Jihočínském moře a možná teritoriálních eh, teritoriální sporech eh, je, byl takové, že jde o dvoustranné záležitosti a že bychom to měli nechat k vyřešení těm zemím, který se to týká, čili přístup Pekingu a Tokia je zjevně odlišný. My jsme zůstávali na svých pozicích a sice, že eh, máme zájem o prosperitu a stabilitu v regionu, čili se nás to týká také, eh, zároveň jde o svobodu námořní platby, ale eh, nestavíme se ani pro, ani proti čínským zájmům a chceme tedy eh, politickými kanály snažit se zmírňovat eh, napětí a pokud budeme moci, tak zřejmě na, eh, tedy nám jde o etický kodex mezi ASEANem a Čínou. Jak jsem řekl, debaty o agendě 2020 byly obtížné a podařilo se dokončit až po uzavření, až po oznámení závěrů. A ještě v noci v pátek jsme se bavili o čárkách a tečkách a nakonec jsme se dohodli. Ale je třeba říci, že ten balíček dohod je víceméně vyvážený, ale je to živý dokument, jak říkal eh, předseda Barroso, bude se aktualizovat a bude záležet na úspěchu jednotlivých summitů. Také zde máme zmínku o možné účasti Evropské unie na jiho azijském, pardon, na východoazijském summitu. Ale to samozřejmě si vyžaduje všeobecný konsenzus. Pokud se týče bezpečnosti a obrany, těli, dohodli jsme se, že budeme zvyšovat eh, dialog s Čínou a také pokud se týče eh, námořní bezpečnosti, zejména boje proti eh, piráctví. Počítáme se společnými námořními manévry někdy v příštím roce. To je asi všechno, co bych chtěl říci k čínskému samitu. Nepodařilo se nám otevřít dialog o právním státu, bohužel nebyl vůbec zmíněn, toto se nám také nepodařilo prosadit, i když zajímavé je to, že je to v součásti závěru toho třetího pléna, v čínském textu se o tom hovoří poměrně hodně, Nicméně v agendě 2020 tato zmínka je tedy eh, spolupráce o právních a administrativních záležitostech a to nám otevírá dveře i další výměně názoru, eh, zejména v této důležité oblasti. No a závěrem eh, výměna na úrovni jednotlivců, kooperace, kulturní víza a udržitelný turistika. Další výsledky toto samitu, včetně závazku Eh, dosáhnout té komprehensivní dohody o geografických indikacích, dále eh, klastrová iniciativa EU Čína pro malé střední podniky, chceme dále eh, spolupracovat v inovaci a kooperaci, spustit tento dialog a dále partnerství v urbanizační a to je velice úspěšné nebo vnímáme jako velice úštěbně a také eh, chceme zavést dialog o každoročním vývoji. Během eh, summitu eh, došlo k podepsání administrativní dohody o intelektuálním vlastnictví a záměr o spolupráci v oblasti potravinářské a biotechnologické. Čili byly to bohaté a aktivní dvě, dva dny současně s tím tedy eh, proběhlo Business Forum, opět se to týkalo mnohých eh, témat a také jsme si dobře připomněli desáté výročí naší spolupráce. Je zřejmé, že přetrvávají určité problémy, které nás rozdělují, ať se týče obchodu nebo lidských práv, ale řekl bych, že celkově ta atmosféra byla velice konstruktivní a pozitivní a to je třeba zmínit v souvislosti s řadou společných výzev, zejména pokud se týče udržitelného rozvoje demografiky a demografie a urbanizace v Číně, což bude velká výzva pro Čínu. To je všechno, pane předsedo čínskému samitu, co jsem chtěl říci, ale samozřejmě eh, jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, pane Salafranko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Salivane, děkuji za tento velmi zajímavý projev. Chtěl bych vědět, zdali z úhlu pohledu ESVČ byly zanalizována, byla zanalizována ta rozhodnutí, která byla eh, přijata komunistickou stranou eh, Číny. Hlavně eh, co se týče otázek, které při, které se týkají například těch eh, přeškolovacích táborů nebo otázek občanských práv a tak dále. Kromě toho víme, jaká je priorita čínské vlády. Většina politik se soustředí hlavně na hospodářské aspekty, to znamená, že se hovoří o tom, nebo všichni ví, že velmi mnoho rozhodnutí nebude přijímáno na oficiální úrovni. To znamená, že já bych chtěl vědět, jak na to nahlížíte vy. Zdali tedy to, zdali tedy opravdu tím hlavním cílem je zdvojnásobit HDP eh, a zdali tedy to bude mít také nějaké reálné dopady na místní obyvatelstvo. Dále k jedné věci, o které jste hovořil a která má přímý dopad na vyjednávání s Kanadou, protože my samozřejmě představíme zprávu paní Jagel. V tuto chvíli ještě vyjednáváme s panem Petrlem o zprávě, která se týká Japonska a Kromě toho samozřejmě také počítáme s návštěvou eh, amerických kongresmenů. A i v této souvislosti pan Sullivan vlastně zmínil některé problémy, které jsou politického charakteru. Tady jde o tu demokratickou doložku a já chci vědět, jak se k tomu Evropská služba pro vnější činnost postaví, jak tento problém vyřeší. Myslím si, že tady bychom měli postupovat eh, pedagogickým způsobem, to znamená, měli bychom vysvětlit, v čem vlastně ta demokratická doložka spočívá, že jde tady o vzájemnost, o reciprocitu, to znamená, že jde o něco, co bude závazné pro všechny smluvní strany. Chci vědět tedy, jak se k tomu budete stavit vy, protože to vypadá tak, že v tuto chvíli už tady existuje takové imaginativní řešení, to znamená, že jakým, jakým způsobem ty principy budou závazné nebo jakým způsobem vy je budete eh, prezentovat, protože my víme, že tady jde o jasnou překážku, která vzbuzuje obavy u našich partnerů a my chceme vidět tedy, jak to jakým způsobem nebo jaké dopady by vlastně měla tato demokratická doložka na možnost nebo pravděpodobnost podepsání společných bilaterálních smluv. Děkuji. Pan Tanok. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, Davide, že tě tu vidím. Samozřejmě, že tady jde o velmi důležité strategické schůzky a strategická vyjednávání. Mám několik otázek. V první řadě, co se týče vyjednávání s Japonskem a zóně volného obchodu. Jak to vlastně všechno zapadá do toho dlouhodobého strategického myšlení v rámci transatlantského partnerství. Samozřejmě, že my chceme vědět, jaké by to mělo, být, mělo mít dlouhodobé dopady, protože já si dovedu představit, že by taková ta zóna se v podstatě eh, rozprostírala od Ameriky po Jižní Ameriku eh, a poté až samozřejmě k velkým demokraciím jako Japonsko. To znamená, že jaké by, jaká je tady ta dlouhodobá a střednědobá představa? A dále, eh, co, nebo jakým způsobem eh, vy vnímáte tu současnou situaci v japonském hospodářství? Funguje či ne? A dále ještě, co se týče těch japonsko-čínských vztahů, protože eh, před několika lety se hovořilo o tom, jak si jasném zblížení v tuto chvíli vypadá, to vypadá, že ty vztahy se hodně ochladily.

a e, v tuto chvíli se hovoří o možnosti v podstatě kontrolování leteckého prostoru nad japonskými ostrovy. To znamená, že toto by mohlo opravdu vést k jasné eskalaci. E, a já si chci zeptat, jaký postoj bychom zaujali my, nebo zdali už jsme nějaký zaujali, jakým způsobem se k tomu postaví e, paní baronka Eštonová. Protože tady hovoříme opravdu o velkých moc, politických mocnostech a Eh, toto všechno by samozřejmě mohlo mít zcela mm, jasné a dalekosáhlé dopady na, celou, eh, eh, na celý region. Dále, co se týče Tajvanu, tady máme Eh, také jednoho velmi důležitého partnera, který je vlastně eh, do určité míry daleko eh, silnější než ti další dva, ale co se týče PCR, tak tady v podstatě dochází k neustálému navyšování územních požadavků. Myslím si, že oni byli velmi tvrdí jak na Filipíny, tak také na Větnam. A vy jste zmínil tedy ASEAN a já bych chtěl vědět, jak vnímáte tedy tu roli ASEANu v tom regionu. Dále, se hovoří také o tom eh, tajvanském mírovém procesu, tak já bych chtěl vědět, jak se vyvíjí toto. A dále jsem se chtěl zeptat ještě něco, co se týče více jaksi interních eh, záležitostí. Spojené království hovoří o tom, že by eh, už jaksi přemýšleli o určitém zblížení jejich vízového systému s šengenským prostorem i z důvodu jaksi žádostí z Číny. A já se chci zeptat, jak to bude probíhat, zda to bude probíhat bilaterálně mezi Spojeným královstvím a EU nebo Schengenem, protože v tuto chvíli e, je pravda, že čínských turistů je v Londýně stále méně a méně, jich rozhodně méně než v Paříži a jiných e, evropských městech. To, to znamená, že chci vědět, jak zase se k tomu stavíte vy. To znamená, že je jasné, že ve chvíli, kdy dostanete šengenské eh, výzum, tak eh, jde o to, zdali na základě toho budete moci jednoduše navštívit Spojené království. Jak se s tomu stavíte vy? já, já jsem se vlastně v tuto chvíli obracel na prázdné místo. Tak děkuji, děkuji pane Salivane, že jste k nám přišel. Možná, že mám několik připomínek k tomu, co zde zaznělo. V souvislosti s tím, co říkal Charles, tak já bych rozhodně chtěl mít víc informací ohledně toho, co se ještě více, jak se odehrálo v souvislosti s Čínou a Japonskem. Ale co se týče Japonska, chci vědět, jaká Eh, situace v tuto chvíli panuje mezi Japonskem a Severní Koreou. A dále chci vědět, zdali jste hovořili o těch jaderných nehodách a jakým eh, způsobem nebo jaké dopady budou mít na, eh, tu, na celý ten region. Co se týče Číny, dva aspekty, které si myslím, že by byly velmi důležité, abychom o nich hovořili. Opravdu to nepříliš závidění hodné eh, eh, postavení Číny, nebo to řekněme nepříliš dobré postavení Číny v rámci OSN. A já se chci zeptat tedy, jakým způsobem to vnímáte vy, protože to vypadá, že eh, Čína a Rusko by v podstatě mohly hrát stále větší a větší roli v OSN. Kromě toho, my samozřejmě také víme, jak, mm, jakým zásadním způsobem narůstá vliv Číny v Africe, ne pouze v africkém hospodářství. A také víme, jakým způsobem se toto také odráží na eh, podpoře nebo posilování některých eh, z nejhorších diktátorských eh, režimů v Africe. Samozřejmě, že mohou obchodovat s kým chtějí. My také můžeme obchodovat s kým chceme v Evropské unii, ale samozřejmě, pokud bychom hovořili o některých konkrétních vládách, tak to všechno by mělo i takové sekundární dopady. Takže já bych chtěl vědět, jak se to vyvíjí v této sféře. Děkuji. A paní, pan Milian Mon. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Sullivanovi za jeho briefing, který byl velmi zajímavý. Co se týče mých otázek, tak ty i hodně souvisí s tím, co říkali již moji kolegové. Samozřejmě, že v tuto chvíli, kdy hovoříme jaksi o samitech eh, s Čínou a s Japonskou, tak bych chtěl vědět, jakým způsobem nebo jaký dopad mělo to čínské sdělení eh, týkající se navýšených kontrol. Dále, chci vědět, eh, zdali naši partneři v podstatě vyjádřil svůj zájem o té dohodě TTIP se, se Spojenými státy americkými. A jak si myslíte, že se naši čínští a japonští partneři staví k eh, našemu novému procesu reform, protože my se samozřejmě snažíme eh, udělat všechno pro to, abychom zlepšili situaci v našem hospodářství, přijímáme nové reformy a já chci vědět, zdali eh, naši čínští a japonští partneři projevili o tento reformní proces zájem. Děkuji. A ještě pan Scholz, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Salivanovi za jeho v podstatě, řekněme, dosti obsáhlý a rozsáhlý briefing. Vy jste hovořil o těch energetických klastrových programech a chci vědět, zdali toto hrálo důležitou roli. Mohl byste říci, jakým způsobem se to nějakým, anebo zdali vůbec se to odráželo na těch vašich debatách, které se týkaly mimo jiné i environmentálních otázek, protože se blíží zima, to znamená, že samozřejmě energetická výzva. Takže co vlastně to znamená, ty energetické klastry? A co se týče také výkonu, hospodářského výkonu těch eh, aktérů dále? co se eh, týče také deváté ministerské eh, konference eh, Mezinárodní obchodní organizace, tak chci vědět, zdali toto mělo také nějak jaký, tady to hrálo nějakou roli, nebo to mělo vliv na těch vyjednáváních na summitu. A dále, co se týče také Národní bezpečnostní agentury USA, NSA, hovořilo se o tom, Eh, bylo to tematizováno, protože to samozřejmě má eh, velký dopad na fungování spravodajských služeb eh, na celém světě. Týká se to samozřejmě i spolupráce nebo toho vztahu Německo-Brazílie a ptám se, zdali i jiné státy vyjádřili svou, svou vůli podepsat tuto dohodu. Mr. Severin. Ještě tady máme žádost. Pan Severin, děkuji. Já blahopřeji eh, k vašemu povýšení. Pan Salivene, také děkuji za velice komplexní prezentaci. Taková krátká otázka. Eh, zdá se, že čínská strana má takové otázky a obavy ohledně významu a důsledků eh, našeho úsilí TTIP. A toto téma Hovořilo se o něm na summitu a pokud ano, tak eh, jak to vidíte vy? Jak to vidíte eh, s těmi čínskými obavami a jak je rozptýlit? Děkuji. Děkuji. Tak to je všechno. Eh, Celý seznam řečníků. Tak opět pan Saliven, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, poslancům za velice obšírné otázky. Já se pokusím maximálně odpovědět k tomu, co řekl pan Milan Mon. Ekonomi- evropská ekonomika. Tím bych asi začal. Je jasné, že jak eh, prezident Van Rompuy, tak pan Barroso na obou samitech eh, obšírně vysvětlovali ekonomickou situaci v Evropě a mm, prezentovali takový střídmý signál v tom smyslu, že dochází k určitému malému oživení a že jsou zde vyhlídky na růst. E, samozřejmě nějak nepřeháněli tu situaci a e, samozřejmě i mm, jasně zmínili, jaké výzvy že řešíme. Oba předsedové mi řekli, že co je velice překvapivé, a já jsem to také viděl na obou samitech, je, že již zde není, nepanuje taková velká obava ohledně situace v Evropě, čemuž tak bylo třeba před rokem či třemi. Takže eh, mezinárodní společenství, jak to vypadá, již akceptovalo, že Evropa udělala hodně pro to, aby napravila eh, problémy a řešila krizi a že jsme na správné cestě. Samozřejmě ne, není zde důvod usnout na Vavřínech, ještě je zde hodně problémů, ale eh, hodně se tam zdůrazňovalo právě to, že je třeba uklidnit je ohledně evropské situace, že Evropa v posledních letech má zas, udělala hodně kroků a že třeba ještě udělat určité kroky, aby se krize vyřešila, ale že Evropa je na tom teď daleko lépe. A teď k otázce pana Salafranky o plénu a reformách upřímně. Stále to studujeme, nesmíme u, nějak přijmout ukvapené závěry, zatím nic v těchto zemích není přesně tak, jak to vypadá na papíře úplně, ale na první pohled je to velice zajímavý závěr, ano. E, e, takže Čína se snažila vyslat signál, že ano, je to zcela nová reforma, která eh, se týká lidských práv, eh, včetně té politiky jednoho dítěte, zrušení těch eh, převychovávacích táborů, potom, že i zde se liberalizuje i možnost pohybu osob po zemi, i pan prezident dost elokventně při večeři hovořil o tom, že teď, mm, jak je to tam s tím stěhováním Číňanů z venkova do měst a že Čína chce, aby to probíhalo způsobem, který v podstatě nepovede k tomu, že snad v těch velkých městech by vznikaly nějaké slamy, jak je to třeba v Jižní Americe, chudinské čtvrti. A takže zde eh, Čína tedy eh, to začala řešit novým způsobem. Eh, pokud jde o ekonomiku, tak zajímavá je ta reforma podnikání. Ano, to bylo to, co nejvíce táhlo dolů čínskou ekonomiku, takže Mm, to všechno teď nějak zpracováváme pro sebe a uvidíme, jak to bude ve skutečnosti nakonec vypadat s realizací. Mm, ale signál, který k nám chtěli vyslat, je, že to je smysluplný balíček reform, jejichž cílem je řešit velké problémy venkova, měst, udržitelného ekonomického rozvoje, problém řešení mezi eh, tedy s východem a západem, to znamená rozvinuté východní pobřeží, naopak tady zaostalé západní, takže je to velice komplexní balíček. Všichni jsme se shodli na tom, že eh, zatím je to pouze tedy eh, taková hm, pomalá reforma ekonomická spíše a žádná snaha změnit politiku, tak uvidíme, jak to bude do budoucna. Také se ptáte na téma těch zásadních doložek v těch našich dohodách? Nemám na to jednoduchou otázku, odpověď, pardon. Víte, že ta situace je taková, že máme mandát, abychom trvali na těch politických doložkách ve smlouvách, to znamená podmínit to eh, vždy eh, podmínit tedy tímto ty politické, sektorové či ekonomické důvody Víme, jaké jsou důvody, chceme tak vysílat silné signály, že jakékoliv odvětové dohody, které budeme uzavírat, vždycky budou podmíněny určitými politickými podmínkami, pokud eh, eh, ta situace bude taková v té zemi, že si myslíme, že tam nebudou respektovat lidská práva, tak to podmíníme a v případě, že nebudou dodržovat lidská práva, tak pozastavíme platnost dohody. Upřímně řečeno, pro řadu partnerů, ta, tak oni si myslí, že eh, když že, že oni to považují za urážku. A my jim ale říkáme, to je reciproční. My na sebe bereme stejnou odpovědnost v této smlouvě, ale oni to vidí jako nepatřičné. Také se snažíme vysvětlovat, že problém pro nás je v tom, že když Eh, protože eh, potom, eh, kdyby to neakceptovali, tak je to potom problém pro nějaké linie budoucích, jak vést tedy budoucí vyjednávání s jinými zeměmi. Musíme nastavit ten kurzor. Ale upřímně, ještě jsme nenašli způsob, jak přesvědčit partnery, především ty výše zmíněné, že toto zrovna je ten správný nápad. A teď tedy mm, analyzujeme, jak to dobře sformulovat, eh, jak, by, jak tedy dát na papír takovéto klauzule. Nyní máme dohodu s Kanadou. To je první konkrétní případ, jestli se úspěšně završí obchodní vyjednávání a ob, myslím, úspěšně, úspěšně dohod, se dohodneme na politické dohodě. A když tam nebude ta politická klauzule, ta podmíněnost, tak Samozřejmě to se uvidí, rada to stejně musí odsouhlasit jednomyslně, ale teď hledáme tedy formulace, eh, abychom tedy eh, nějak vyřešili tu kvadraturu kruhu. Já vím, že to je těžké, to nepopírám. Další otázky, které zazněly, především obchod. Tak zde v obou případech, jak s Japonskem, tak i s Čínou, musím říct, že zatím to nebylo viděno jako problém. Třeba transpacifické partnerství podle Japonska to některak nezmenš, ne, neumenšuje tedy ty obchodní kontakty s námi. A teď na otázku pana Tanoka. Musíme být realisti, doufáme, a pan Scholz také se ptal na VTO. Vypadá to jako, že se e, úspěšně uzavře konference z Bali, což mm, omezeným způsobem bude znamenat úspěch jednání z Dauha. Multilaterální e, dohody jsou vždycky lepší, pokud jsou možné, ale pořád je zde nedostatečná vůle na úrovni VTO e, se globálně dohodnout na obchodních výměnách, takže teď to jde cestou bilaterálních dohod. Teď tam pana Tanoka. Pokud eh, TPP uzavřou země Pacifiku, tak my máme eh, dohody svobod, volného obchodu s Mexikem, s Kanadou, se Spojenými státy, máme dohody volného obchodu. A to všechno do sebe začíná nějak zapadat. Já upřímně doufám, že v určitém okamžiku a v Ženevě zjistíme nebo se dohodneme na tom, že to nějak tedy převedeme do všechno do multilaterálního rámce. A o to jde. A teď pokud jde o vztahy v daném regionu. Zde platí, že to jsou problematické vztahy, celá řada teritoriálních sporů, eh, eh, některé takové ty reminiscence, pocity historické nespravedlnosti, a já bych to charakterizoval tak, že v Azii máme region, který ekonomicky dělá obrovský pokrok, eh, tedy mm, ekonomické vztahy se tam tedy utužují, ale ta bezpečnostní architektura je dost křehká. Já jsem optimista, a, ale i přesto si myslím, že to je oblast, kde pokud eh, ta napětí se nějak nezvládnou, tak jak by se měla, tak by to mohlo vést eh, k problémům. Máme historické eh, ukázky z Evropy, tak víme, jak to dovede exkalovat všechno. Takže proto zde řada lidí hovoří o nové bezpečnostní architektuře v Azii, tak aby ty své spory mohly se řešit diplomaticky a podobnými kanály a ne nějakými bilaterálními konfrontacemi. Je tam hodně napětí, vztahy mezi Koreou a Japonskem nejsou zrovna dobré, vztahy mezi Čínou a Japonskem také jsou napjaté a samozřejmě napětí mezi Čínou a zeměmi na jihovýchodě Asia, tedy země ASEAN to je ASEAN, to je důležitý pilíř. Je třeba podporovat ASEAN. Toto uskupení je pilířem důležitým, tak doufáme, že Čína a ASEAN se dohodnou na nějakém kodexu chování, což bude součást té širší bezpečnostní architektury. Také pan Tanok zmínil otázku víze, vízové povinnosti. Já upřímně nevím v praxi, jak se to bude vyvíjet, ale souhlasím. Nejlepší věc asi, pokud souhlasím, je, kdyby Spojené království a Irsko vstoupili do Schengenu a potom já bych nemusel, eh, nemusel domů vozit si pas, to je jediné místo, kde potřebuju pas, je doma. A určitě by bylo velice hod, eh, výhodné, kdybychom měli tedy společnou vizovou politiku pro všech 28 států, ale hm, tedy ta, za, eh, z, potom ta zaměnitelnost mezi šengenskými a národními vizi, to by byla věc více než vítaná. A, také jsem se dotknul Japonské, Japonská Korea, pokud je o jaderný accident, eh, incident. To je jasné, že tedy tam Japonsko ty řeší eh, ty své energetické problémy, i to je reflektováno v tom, že snižují tedy i ty svoje dlouhodobé cíle snižování emisí, protože neví přesně, jak bezpečně teď znovu otevřít, restartovat eh, celá ta řadu těch svých jaderných zařízení bloků. A já, my jsme eh, jim řekli, že to chápeme, ale že eh, s nimi počítáme jako se spojenci při těchto vyjednáváních o emisích a že nemohou tedy snižovat ty svoje závazky, eh, které na se přijali mezinárodně. A teď k Syrii. Je jasné, Vždycky v té diskuzi jsem měl pocit, že když jsme diskutovali s Čínou o Syrii, tak v podstatě jsme se snad dohodli na všem, kromě eh, toho posledního, a to je, že bychom s tím něco měli udělat. Oni souhlasí s naší analýzou, ale závěr je, ne, eh, okolí by nemělo intervenovat změšku, žádné intervence. Takže tady je jasná neschoda mezi námi, čehož litujeme. Na druhé straně musím zdůraznit, že Čína velice konstruktivně eh, eh, eh, přispívá tedy k k hm, těm rozhovorům s Iránem a hm, hrají velice konstruktivní roli, takže by nebylo spravedlivé říci, že Eh, že v tomto máme velký problém s Čínou. Ne, ale bohužel, Čín, bohužel Sýrie, tam je eh, jablko sváru a víme, jaké humanitární důsledky události v Sýrii mají, že jsou to důsledky absolutně tragické. A buzuje to v nás velké obavy. Afrika. Dohodli jsme se, že povedeme rozvojový dialog. Máte pravdu. Ehm, naše přístupy jsou odlišné my musíme trvat na našem přístupu, který se zakládá na lidských právech a podobných hodnotách a některé eh, země v Africe pochopili také, že mm, to zapojení Číny zrovna není z nějakých eh, jaksi eh, bohulibých důvodů, že za to něco chtějí. Čína je významným aktérem v rozvojových zemích v Africe, ano, a určitě s nimi budeme konstruktivně se snažit jednat. A k energetice. Já asi hovořím příliš dlouho. Už to nebudu protahovat, ale v zásadě v tom balíčku 2020, eh, na kterém jsme se dohodli s Čínou, tak tam vedeme i dialog v oblasti energetiky, především hovoříme o globální energetické bezpečnosti, rovněž i se zabýváme energetickou legislativou, e, přípravou e, norem, e, potom spolupráce v těch nízkouhlíkových technologiích a rovněž i podporujeme třeba i to Centrum čisté energie mezi EU a Čínou, kde se pomotivují podniky, aby snižovaly emise uhlíku a také i zde e, je tam možnost i řešit otázku jaderné energetiky v, v bezpečném prostředí, taková tedy dohoda Euratom s, Japon, s Čínou. A potom poslední věc je posílená spolupráce v oblasti regulace energetiky, tedy zavedení tzv. nejlepších postupů best practices. Téma, které bychom rádi řešili na samitu, ale Číňanům se to nelíbilo, je zelený růst v bezpečném světě. Tady máme asi hodně společného zelený růst, ekologický růst a všichni, kdo znají Čínu, tak určitě to vědí, především Peking, tak vědí, že tam mají obrovské problémy se znečištěním prostředí. A já myslím, že i místní obyvatelstvo to chápe a ví, že se to musí nějak řešit a to je právě eh, součást toho programu. Potom vůbec se ani nezmiňovaly otázky ochrany osobních údajů a podobně, to vůbec ne. Já doufám, že jsem komplexně zodpověděl. Děkuji za otázky. Pokud jsem na něco zapomněl, nebo pokud potřebujete doplňující informace, tak rád je poskytnu bilaterálně, tak jak bude třeba. Děkuji. Děkuji vám. Dostáváme se k dalšímu bodu. A toto je výměna názoru eh, o ES. Eh, my jsme bohužel tady eh, museli zrušit mm, ten předchozí bod, ale nevadí. Tohoto úkolu se opět ujme David O'Sullivan. A e, vysvětlíme si to teď, ne v půl dvanáct, tak bylo původně řečeno. Tak a možná, že byste nám mohli začít e, vysvětlovat návrh na e, proces přeskumu musím říct, nebo víme, že tedy eh, parlament ve své zprávě předložil řadu návrhů, jak postupovat. A možná, že eh, tak jako parlament to vnímá také eh, paní Barkašnová. A je třeba říci, že v té zprávě je, je opravdu mnoho poznatků, ale trošku nám tady chybí eh, snaha eh, tyto poznatky, které jsou jistě správně, správné, eh, a uvádět do praxe. A jestliže budeme čekat na nový parlament, no tak zase ztratíme dva roky, ale myslím, že bychom tedy ten proces už s tím, co víme, mohli uvést vchod teď. Za poslední tři a půl roku se podařilo dosáhnout mnoho, čili řekněme, že ten pohár je napůl zaplněn, ale teď nám eh, tady chybí ještě pracovat na té druhé půlce. Takže mm, bylo by dobré, kdyby těch příštích dvou letech se nevyčkávalo, ale spíše, kdybychom měli eh, větší ambici a snažili se je využít. Pokud se týče bodů, které jsme kritizovali, Eh, že tedy by měla být lepší vazba mezi komisí a diplomatickým servisem, že eh, vysoká eh, představitelka by měla být jaksi silnější, protože ona je místo předsedkyní komise a mělo by se to projevit v jejich pravomocích také. A bylo by možná dobré, kdyby vznikl jakýsi klastr eh, mezi eh, paní místopředsedkyní a komisaři, kteří mají, kteří mají svém portfolio zahraniční vztahy. Domnívám se, že jedině takto lze tady vytvořit potřebné synergie. Máme tady potom eh, další otázky od eh, eh, střediska pro reakci na naléhavé katastrofy. A jak by to mělo být dál? A také se domníváme, že by se měl postupovat tak, aby to hned s novými volbami mohlo začít fungovat. Tady je. Eh, to jsou otázky z mluv, eh, které budeme mít také na eh, summitu o obraně v prosinci. Čili máme tady mnoho věcí, které je třeba řešit a já jsem uvedl jenom příklady. Jde také otázky struktury, pokud se týče personálu, já když to trošku přeženu, tak mám čím dál tím silnější dojem, že eh, zástup, eh, zástupci eh, Evropské unie nebo zaměstnanci Evropské unie jsou pěšáci a zástupci členských zemí si hrají na generály. Že Domnívají se, že těch 30% lidí, který, kteří by měli přijít eh, z eh, národních eh, administrativ, že si automaticky proto zaslouží vyšší posty. Já se domnívám, že by to tak nemělo být, že by to mělo být rozptýleno rovnoměrněji a tento postup vede samozřejmě k frustracím, k na straně zástupců eh, pracovníků evropských eh, evropských eh, institucí, poněvadž ti potom nevidí žádný, žádné možnosti kariérního postupu. Možná, že by se k tomu mohl vyjádřit ještě paní, pan Salafranka, pokud se týče pokud se týče jejich rozpočtu Eh, tady různí pracovníci a zástupci diplomatického servisu se pořád vyskytují více v radě než v komisi. Čili to je taky zvláštní. A těžko říct, proč tomu tak je. A jestliže někde říkáme, že, že eh, eh, tady Eh, by měla být eh, jakási eh, rovnost a možná personální unie mezi tedy mezi tedy lidmi v radě a mezi lidmi v diplomatickém servisu. No, čili je tady řada dalších bodů, já jsem zmínil jenom několik málo z nich. Eh, bodů, kde se divíme, že se nic nemění. A já mohu vám slíbit, vás ujistit, že parlament si eh, to také myslí, že pokud tyto struktury se neupraví, eh, pak může dojít k úpravě rozpočtu. Protože současná dohoda, současná situace neodpovídá smlouvám ani naší dohodě. my se určitě e, budeme, my budeme sahat po politických a dalších cílech, pokud ty cíle, které jsou nám společné, budou nenaplňovány. Tak máme ještě další body k tomu. A to je otázka jak vytvořit takovou atmosféru náležitosti eh, k, jedné, k jednomu týmu, prostě týmového ducha, když už tedy máme tuto diplomatickou službu. Eh, Současné přesvědčení členských eh, zemí, že prostě něco může fungovat jenom s jejich opakovaným schválením a souhlasím, tak to, souhlasem, tak to potom eh, vede k zmatkům v loajalitě. No a to potom, že lidé, kteří zastávají administrativní funkce, jsou taky jenom lidé. A potom de facto na evropské úrovni se těžko rozhoduje, možná, že vůbec není možno rozhodovat. Si představíte tedy eh, mladého zaměstnance eh, administrativy, který potom stejně musí se zodpovídat eh, doma, tak to je potom těžko, jak se má chovat. Čili důležité je, aby se tady něco změnilo a doufáme, že vedení diplomatického servisu se bude chovat eh, odvážně a ještě předtím, než opustí svůj úřad, své úřady, eh, tak se ujme eh, těchto problémů, poněvadž potom ti noví nástupci by to řešili těžko. My jsme už včera hovořili to, jak vnímáme práci tohoto diplomatického servisu. Například včera jsme velice chválili, pokud se týče Iránu, ale přesto, jak jsem řekl, přáli bychom si poněkud vyšší ambice. Davide? S vaším dovolením, pane předsedo, bych k tomu řekl pár slov, protože my se k tomu samozřejmě také chceme vyjádřit. V první řadě vám děkuji za tuto příležitost zde pohovořit. Děkuji také celému parlamentu za tu práci, kterou, se kterou přispěl eh, k řešení této záležitosti v posledních eh, letech. To znamená, že my jsme opravdu velmi vděční za podporu Evropského parlamentu od začátku spuštění naší vnější diplomatické služby. Samozřejmě, že to nebylo jednoduché, byla to velká výzva. A první rok mandátu se vlastně týkal pouze vlastně vyjednávání eh, o tom právním eh, základu. To znamená, že my jsme se snažili celou tu strukturu eh, rozpohybovat a stejně jak říkala eh, paní baronka Eštnová, že v podstatě už eh, jsme letali v letadle, zatímco se ještě pořád dokončoval motor a křídla letadla. To znamená, tak to by se to možná metaforicky dalo popsat. Samozřejmě, že Irán je jedním z posledních příkladů naší práce. Eh, paní Estnová předložila tu zprávu ještě před letem, tak eh, jak eh, to měla udělat na základě rozhodnutí. Pane předsedo, byste to zmínil několikrát. Říkal jste nebo hovořil jste o tom načasování této zprávy. Mohlo, mohlo by se nebo dalo by se říct, že to možná bylo příliš brzy. To znamená, že to lidé dostali na stůl přesně ve chvíli, kdy se těšili na změny v příštím roce, kdy kdy vlastně se očekává změna celého parlamentu, celé komise, to znamená, že to je takový jaksi dosti eh, složitý, kritický moment. To znamená, že lidé se samozřejmě zamýšleli, zdali tedy provést tuto legislativní a legální změnu ještě před těmi velkými změnami a myslím si, že ten konsenzus, který v tuto chvíli panuje, je ten, že to bude velmi složité v tuto chvíli zapracovávat nebo rozhodovat o nějakých legislativních změnách. To znamená, že i v tomto světle se snažíme v tuto chvíli pracovat a snažíme se přemýšlet o tom, jak tedy zajistit, že mm, zajistit ten pokrok v našich eh, vyjednáváních. Já samozřejmě chci také velmi ocenit eh, práci, kterou odvedlo litevské předsednictví, protože je to věnovalo opravdu čtyři jednání koreperu hloubkové analýze tohoto eh, tématu. Kromě toho další pracovní skupiny eh, v tuto chvíli eh, pracují na závěrech a doufejme, že dojde k jejich odsouhlasení 17. prosince. Dále Jde tady samozřejmě o směs mnoha věcí, o kombinaci mnohých věcí, které se týkají struktury, které se týkají navyšování eh, výkonu. Eh, týká se to věcí, které možná jsou více střednědobého charakteru, některé jiné krátkodobého charakteru. Občas se to týká legislativních záležitostí, finančního, rámce finančního nařízení, teď přesně víme, jak to všechno všechno, jaký velký vliv to všechno bude mít. A to je přesně to, o čem jsme hovořili v těch eh, krátkodobých a střednědobých eh, doporučeních. A Některé z těch doporučení se snaží zefektivnit práci našich delegací, to znamená snaží se zajistit, aby ty informace eh, plynuly na ta místa, na která mějí, to znamená šlo o posílení spolupráce mezi ESVČ a samozřejmě také zprávou komise a také se snažíme posilovat spolupráci mezi evropským eh, zastoupením eh, v v cizích státech a e, s zastupitelstvími členských států v těchto e, státech. To znamená tak, aby došlo například ke sdílení společné infrastruktury a e, nástrojů. To znamená, že to samozřejmě jsou věci, které jsou více dlouhodobé nebo minimálně středně dobé a nemůžete je udělat ze dne na den. Dále se hovořilo o těch mimořádných či speciálních reprezentantech, zástupcích. Toto jsou věci, o kterých samozřejmě musíme ještě hovořit, například co se týče i e, nějakých pravidel pro předsednictví pracovních skupin. To je ještě něco, na čem neustále pracujeme. E, sam... Dále se samozřejmě soustředíme na ty středně dobé záležitosti. To samozřejmě se všechno bude i odvíjet od těch eh, reform a změn, eh, které nás čekají i v souvislosti se změnou eh, komise, asignace, portfolií a tak dále. To znamená, že jsme si jistí, že to povede k zásadním změnám a to si týká samozřejmě i takzvaného deputizing, což je jasné, že, i, že je to záležitá, za, důležitá záležitost i pro Evropský parlament. To znamená, jakým způsobem tady bude vnímaná eh, funkce eh, vysokého představitele eh, vnější politiky, předsedy z samitu pro zahraniční záležitosti a tak dále. To znamená, že to jsou všechno ještě formální záležitosti, o kterých je třeba jednat. Co se týče té reorganizace, té nejvyšší úrovně managementu ESVČ a možnosti jaksi snížení počtu personálu, to jsou opět věci, o kterých bude muset rozhodovat nástupce eh, paní baronky Eštnové já jsem v tuto chvíli hovořil vlastně za Piera, teď v tuto chvíli mluvím eh, za sebe. Je pravda, že Pierre v posledních letech v podstatě musel dublovat spoustu funkcí, ale my jsme to vnímali tak, jako že to je vlastně ta počáteční eh, fáze. Věděli jsme, že těch výzev, eh, se kterými se budeme potýkat, je velmi dlouho, je velmi mnoho, to znamená, že nějakým způsobem jsme se snažili to řešit. A nicméně jsme věděli, že to je je situace nebo stav, který nelze nebo nebudeme chtít eh, takto prodlužovat i do dalších eh, fází, že se to samozřejmě bude měnit. Já jsem to asi měla říct, eh, pane předsedo nebyl to vlastně sami ve Vilniusu, byly to ty záležitosti vlastně na Blízkém východě, což jsou v podstatě věci, které v tuto chvíli neumožnily panu ehm, vymontovali tu, tu, tu být. Dále, co se týče těch struktur krizového managementu, tak tady samozřejmě v tuto chvíli jsou, je tu několik, nebo řekněme poměrně dost otevřených otázek, eh, které se týkají i různých v podstatě konkrétních povinností. Tady bude třeba zapracovat změny, což ještě ale neznamená, že eh, v tuto chvíli se středního dobého hlediska s tím nebudeme moci eh, něco udělat, ale samozřejmě, že ještě bude bude, musíme počkat na eh, radu obrany a na změny, které nás čekají. To znamená, že toto je v podstatě ta současná situace. Vy jste říkal, že je třeba, abychom byli co nejambicioznější. Já si ale nemyslím, že to je otázka ambice. Tady je třeba si zcela jasně identifikovat, jaké jsou ty záležitosti, kterým se chceme věnovat, jaké jsou ty priority. Protože tady je vždy ta otázka, zdali to tedy odstartujeme eh, nyní eh, s vědomím, že vlastně za tu dobu, kterou máme máme k dispozici, to bude velmi těžké eh, dotáhnout eh, k úspěšnému konci. A je také třeba být upřímným, protože eh, některé z těch věcí jednoduše potřebují i příspěvek budoucího předsedy, který bude rozhodovat o velmi mnohých důležitých otázkách. To znamená, že tady existuje takové jaksi obecné dilema, to znamená, ano, chceme být na jednu stranu velmi ambiciozní, protože ještě je hodně otázek, otázek je nevyřešených, ale na druhou stranu také si můžeme říct, eh, že možná, že v tuto chvíli opravdu není ta úplně nejlepší chvíle na to poštět se do zásadních reform, protože víme, že eh, jsme v podstatě v takové eh, fázi předvečeru velkých změn, které budou mít velký vliv na budoucnost. A v tuto chvíli to vypadá tak, že členské státy nechtějí se pouštět právě do nějakých zásadních legislativních změn a reform, chtějí se nejdřív nejdříve opravdu ujasnit, jaké budou ty věci, na které se, budou muset, eh, na které se budeme muset eh, eh, soustředit a poté, jak si s novými nejvyššími představiteli to budou chtít řešit. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedu. Děkuji, děkuji, Davide, za tento úvod. Byly zde zmíněny některé zcela zásadní věci, o kterých jsem chtěl také hovořit. Samozřejmě, že e, rada se soustředí a bude se i nadále soustředit na Evropskou službu pro vnější činnost. V tuto chvíli probíhá e, přeskum a e, jsme v podstatě v druhé fázi samozřejmě, že víme, že nás čekají velké změny v komise, také nás čekají nové volby do Evropského parlamentu a David to, myslím, eh, velmi jasně řekl a vysvětlil. To znamená, že by bylo velmi dobré, kdybychom to v toto v tuto chvíli akceptovali, tu reálnou eh, situaci a kdybychom se drželi tedy toho postupu, o kterém hovořil David, protože jsme opravdu eh, v podstatě eh, v období před velkými změnami. Samozřejmě, že víme, že bude muset dojít ke změnám legislativních aktů, ale všechno toto není jednoduché, protože na takovéto změny potřebujete více času a více času na zamyšlení. To znamená, že když se podíváme na toto, tak když jsme se eh, vlastně připravovali na naše předsednictví v radě, tak jsme se samozřejmě eh, těmito otázkami velmi eh, jak se soustředně zabývali. A samozřejmě, že tehdy už jsme i hovořili s Davidem a hovořili jsme i o tom, jakým způsobem tedy Evropská eh, služba pro vnější činnost bude předkládat eh, své zprávy a bude informovat o své působnosti. Samozřejmě, že jsme si byli eh, vědomí toho, že se jedná o zcela novou strukturu, novou agenturu a mm, uvědomili jsme si nebo hovořili jsme si o tom, že Eh, tady v podstatě nám všem půjde hlavně o navyšování výkonu a že se budeme snažit udělat vše pro to, abychom posílili spolupráci mezi například Evropským parlamentem a národními eh, delegacemi. Proto jsme také hovořili o tom takzvaném joint reportingu, o těch společných eh, zprávách. Co se týče celého toho procesu, tak v rámci Koreperu probíhaly velmi hloubkové debaty o čtyřech blocích. Hovořilo se o krátkodobých eh, doporučeních, hovořilo se o funkcích SVČ, o jejich rozšíření dále. To všechno mělo co dočení i s těmi obecnými hlavními funkcemi, což se týká hlavně Bruselu. Dále se hovořilo o tom zastoupení a delegacích, jak je možné tuto situaci zlepšit. O tom už hovořil také David ve chvíli, kdy hovořil o spolupráci s národními zastupitelstvími. Samozřejmě společné podávání zpráv, ale ne pouze to. Hovořili jsme také o možnosti zjednodušení jaksi té infrastruktury a podávání zpráv a tak dále. To se samozřejmě týká i finančního nařízení, o kterém se hovoří. To znamená, že samozřejmě chceme zajistit, aby ta spolupráce mezi SVČ a komisí byla co nejintenzivnější, tak aby se ta administrativní a finanční zátěž delegací eh, snížila. Dále, co se týče, týče samotných institucí a struktur, což je samozřejmě důležité, samozřejmě, že se hovořilo i o personálních otázkách, samozřejmě, že nic není dokonalé, Nicméně eh, my jsme vyjádřili určité, určitou spokojenost eh, nad tou současnou situací. Minimálně jedna třetina personálu z národních institucí členských stůtů, států je už pokryta. Samozřejmě, že tady s tím souvisí několik výzev, ale bylo několikrát zdůrazněno, bylo zdůrazněno, že je třeba tuto situaci určitým způsobem podpořit a i také zachovat. A e, jde o to, aby vlastně ta kontrola a řízení bylo opravdu společné tak aby ta diplomatická služba byla co nejefektivnější. Dále, co se týče těch finančních a personálních otázek, my jsme se také snažili tady najít nějaké e, správné cesty. Také jsme se bavili o dlouhodobém řízení a zprávě, pokud jsou tedy mohu tak nazvat, co se týče těch dlouhodobých eh, doporučení, tak tady hovoříme více o jaksi teoreticky. Asi i ten hlavní bod tady v tomto jednání bylo, byl, eh, byla důležitost vlastně eh, intenzivnějších jak se debat o funkci nejvyššího představitele. Nicméně v rámci Peru zazněla, eh, zaznělo jaksi z úst eh, národních delegací také mm, určitá spokojenost eh, v souvislosti opět s tou stávající situací, ale samozřejmě, že se tomu budeme v nejbližší budoucnosti nadále věnovat. Další otázky, kterým jsme se věnovali a určitě se budeme i nadále věnovat, opět ve smyslu jak si zlepšování, i když to vlastně není v podstatě tak v pravomoci eh, Evropské eh, eh, služby pro vnější činnosti komise. Jde tady o poradenství, což je více jaksi pravomoc členských států. To znamená, že tady hovoříme hlavně o otázkách osvědčených postupů, eh, které je třeba následovat v případě eh, kriz, vypuknutí nějaké krize a eh, hovořili jsme také o jakým, způsob, jakým způsobem by měla být organizována asistence ze strany členských států. To znamená, že předpokládám, že tady eh, bude třeba vyřešit ještě několik politických otázek. Další, další kroky, eh, o kterých, o kterých se zde také hovořilo už se hovoří o závěrech eh, rady, hovoří se o jedenáctém prosinci a doufáme, že ty závěry budou odsouhlaseny 16. a 17. prosince. Dále, co se týče té ambicioznosti a ambicí. Myslím si, že tady existuje opravdu reálná možnost udržet velmi vysokou míru ambicioznosti. Uh, a myslím si, že eh, tomu nebrání jak se ani nový parlament, ani nová komise. Možná eh, i tady vlastně celému tomu procesu přispěli zvolení nového nejvyššího eh, zástupce a poté samozřejmě e, možná nám pomůže i změna e, finančního zařízení. To znamená, že tady opravdu potřebujeme nejdříve dohodu o obsahu, potom potřebujeme také formální návrhy, které by předložila Evropská služba pro e, vnější činnost. Dále, co se týče těch pravidel pro předsednictví, tak tady ty názory jsou odlišné u jednotlivých členských států a čekáme v tuto chvíli na nějaké předložení nějakého formálního návrhu, tak aby mohly být přijaté relevantní změny. Takže, jak říkám, ty závěry rady by měly být přijaty na Koreperu v prosinci a samozřejmě, že všichni se budou snažit splnit své úkoly, krát, hm, krátkodobé úkoly, ale i další. A samozřejmě je důležité, abychom eh, ani nadále nestráceli kontrolu nad celým eh, procesem a co se týče toho výkonu a efektivity, to je jasné. Tady, to, proto budeme muset udělat eh, ještě Eh, víc a eh, uvidíme, jak to bude vypadat v roce 2015 a jak tuto efektivitu po, mm, posílit. Ale jak jsem říkal, rada přijme své závěry 17. Eh, prosince. Thank you. I apologize. Omlouvám se za spoždění, byl jsem na výboru AVKO na konferenci, kde jsem byl řečníkem také. A Helmar Brock v úvodu určitě již přivítal fakt, že revize, která byla zveřejněna na konci července, zcela reflektuje gro všech těch návrhů, a témat, eh, tak jak je i definoval Evropský parlament, takže samozřejmě jsme spokojeni tímto, ale myslím si, asi můj příspěvek bude užitečný, pokud se zaměří na dvě věci. Za prvé obecnější téma, jak o tom mluvil již pan Sullivan, jak společně propojit ty eh, krátko eh, dobé eh, prvky s těmi dlouhodobými, protože budeme mít nový parlament a tak dále. Já zcela chápu skutečnost, že je to politicky ne, dost neprůchodné, těžké teď. Teď tedy Eh, zajistit ten eh, přeskum na základě rozhodnutí rady teď, ale možná by bylo lepší se nějak vyhnout tomu, aby eh, v podstatě potom se tím nemusel zabývat ten nový vysoký představitel či představitelka na začátku hned. Tady musí být určitá kontinuita, určité přemostění. A realisticky právně podstatě eh, ten přeskum by mohl udělat příští parlament. Takže já navrhuji, abychom se pokusili připravit tedy celou tu práci, udělat tu přípravnou práci a nejenom říct si, teď uděláme to, co je krátkodobé a potom mm, mm, eh, v, tom dalším období se udělá to, ten zbytek. Ne, je to důležité po té pětileté zkušenosti, kterou máme tady, tak bychom se měli snažit eh, v podstatě konkrétně ovlivnit ambicioznější přeskum. Concretely in the decision making process at the moment in which... A, eh, samozřejmě já bych rád apeloval na to, abychom našli nějaký způsob, jak e, zajistit určitou kontinuitu tohoto procesu přeskumu. A nejenom, že jsme byli o to požádáni, ale určitě to bude úkol i příštího parlamentu, ale je důležité, abychom se snažili e, tento vývoj ovlivnit tak jak to půjde. A také i bychom měli i identifikovat ty kriticky důležité body. A já jsem obecně spokojen s tou základní linií přeskumu, ale pokud bych měl identifikovat některé ty body, tak bych třeba řekl, ano, jsme spokojeni s tím, že zde všichni souhlasí z toho, že je třeba i e, posilit roli místo předsedy komise, vysoké představitelky, ale ne vždycky ta, ten přeskum je v souladu s tímto cílem. Třeba příklad toho, jak je to s problémem nedostatku kompetencí. Exter, jak se řeší externí dimenze komunitární politiky. Já si nemyslím, že asi nejlepší způsob, že si nemyslím, že nejlepší způsob je hledat nějaké externí eh, experty. Ne, je to přece služba instituce, takže ta by měla v podstatě čerpat z těch stávajících kompetencí, které má. A Excessive, uh, Potom je to otázka tedy Mm, těch tedy údajů mm, a e, pokud jde o počty, tak zde bychom apelovali na to, abychom vytvořili takového týmového ducha, abychom vytvořili skutečně zbor, e, diplomatický zbor, který bude sice z různých zdrojů, ale stane se skutečným evropským diplomatickým sborem s určitou kontinuitou. A, takže s tím něco udělat. A potom také je to další téma, pro nás důležité, kde nejsme úplně spokojeni a máme k tomu i pozměňovací návrh a to je transfer mezi rozpočty. To je důležité, ano. Samozřejmě musí to všechno jít ruku v ruce s vývojem eh, rozpočtu ESVČ eh, e a, eh, a musí být to v souladu i s tím rozpočtem na tu bezpečnostní a obranou politiku zahraniční. To je třeba si do úvahy. A nakonec téma demokratické zodpovědnosti, to znamená zodpovídat se parlamentu, implementace článku 26 a potom eh, demokratická zodpovědnost, eh, respektive kontrola ze strany parlamentu. Jsme rádi, že se tam o tom mluví, ano, ale asi lépe by bylo možné ten problém řešit ještě a aktualizovat eh, stupeň té demokratické zodpovědnosti, tak aby to bylo v souladu s novou rolí SVČ a s novou institucionální eh, eh, rolí parlamentu po Lisabonské smlouvě. Především jde o konzultace ex ante, kde je třeba konzultovat parlament předem. A, takže to bychom měli také ještě rozpracovat a pracovat na tom hned. Tady to neznamená žádné legislativní změny. V zásadě to jsou moje hlavní body a také závěrem bych řekl věci, která není tak aktuální, ale s tím spojena, a to je, možná bychom měli být hrdí na ESVČ, když se podíváme na poslední vývoj, tak Srbsko-Kosovo třeba, ten způsob, jak se o tom mluvilo v médiích, tak to eh, eh, mm, správně tedy nevyhodnotilo roli ESVČ. A je třeba, abychom uznali, že naše diplomatická služba tam sehrála zásadní roli. A měli bychom tedy to uznat, zviditelnit, uznat, že po určitých letech, která proběhla, tak nyní ESVČ se stalo skutečně centrem zahraniční politiky v pravém slova smyslu. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Salivane. pane velvyslanče. Děkuji za dojmy vaše, které jste předali. Já budu upřímný v této diskuzi. A chci připomenout, že Evropský parlament prostřednictvím zprávy pana Broka eh, eh, eh, se rozhodl, aby skutečně tato smlouva, aby tato tedy služba tedy mm, mm, byla tedy Eh, eh, byla tedy součástí komise a my teď v rámci diskuzi o finančních výhledech a o tomto prvním roku rozpočtu, tak my jsme chtěli, aby eh, prostředky na podpory, na platby, tak i jsme chtěli, aby ti, ti ta zvláštní zastoupení, tak to jsme podpořili, protože tam zatím byl problém s právním základem, aby jsme podpořili i absolutorium pro ESVČ za první rok a jenom z toho eh, důvodu, že eh, i pro to eh, hovořila zpráva účetního dvora, takže jsme udělali absolutorium a také souhlasím s bilancí pana Gualteriem a to je, že pokud jde o e, e, tu konsultaci ex ante. Takže zde ale pan Sullivan požádal prostřednictvím rezoluce, kterou odsouhlasil plénum, o e, racionální Eh, opatření a to je, abychom vyslali delegaci do Panamy, protože Panama to je taková logistická obchodní mm, platforma v daném místě a takže my zatím jsme nebyli schopni vyřešit ten problém. My o tom diskutujeme, pane Solivane, vy to víte velice dobře, diskutujeme o finančních nástrojích a mm, již na, máme te, na stole máme nástroj o rozvoji na základě spolurozhodování a Evropská komise e, rozhodla již, že stáhne, vlastně anticipovala výsledky diskuze, ale vlastně to je diskuze, kde musí sehrát důležitou roli Evropský parlament, protože mm, to není e, e, tedy patřičné takto. Pane předsedo, také i si myslíme, že spolu s delegacemi eh, Unie, tak můžeme říci, že fungují dobře. Zde třeba eh, poslední příkladek, příkladem je poslední naše návštěva v Washingtonu, v New Yorku, eh, kde tedy kam jeli jeli jednat šefové delegací. A zde to, co řekl pan Gualtieri, to je pravda, že jsou delegace, které šel nepochopili, že v podstatě zastupují všechny instituce Evropské unie. A nedávno e, došlo k návštěvě jedné delegace Evropského parlamentu a to do, návštěvili jsme Antské společenství a tam v tisku proběhly deklarace, e, která byly v rozporu s Eh, s mm, spolurozhodováním parlamentu. A mm, my, mm, šéfové delegace, samozřejmě to jsou ti, kteří ale přece eh, rozhodují a hovoří za všechny instituce a nemohou hovořit pouze za jednu instituci a třeba by to bylo v rozporu s nějakou jinou institucí. Já jsem velice rád, že to není většinová tendence, že to jsou výjimky. Obecně je ta tendence uspokojivá a je třeba vytipovat ty odpovědné osoby a tady zde tedy já apeluji na pana Salivana, protože zde eh, tam existuje velká odpovědnost, hlavní eh, odpovědnost zorganizovat činnost SVČ, ta je vaše, protože podle mě administrativně organizačně to zatím je, lze považovat za úspěch. A postupně, to jsme také viděli v některých případech, třeba nedávno v Iránu, ta na jednání o Iránu, tak vidíme, že výsledky jsou. Vysoká představitelka, tak ta podle mě velice úspěšně se chopila těch návrhů Evropského parlamentu, tedy Elmar Brok předpravil zprávu, i Roberto Gualtieri také předpravil zprávu k tomu, ale je to věc, o které nerozhoduje pouze vysoká představitelka, ale i státy. A tady je problém, poněvadž vědět, zdali eh, ta kumulace zkušeností, zdali to, co se tedy skonsolidovalo jako zkušenosti, zdali je to eh, dobré pro krátkodobá rozhodování, abychom mohli se snažit reagovat na aspekty, které zatím nejsou uspokojivé. Já myslím, že ano, měli bychom jít touto linii a potom má pravdu pan Sullivan, když nám říká, že v době, kdy se má přijímat organizační struktura, která bude definitivní, abychom zlepšili rozhodovací eh, postupy a eh, fungování služby, eh, tak je třeba, aby tam tedy na ty posty byli dosazeni hm, vedoucí pracovníci SVČ a aby nenahrazoval nikdo z komise, ale je hm, škoda, protože vysoká představitelka již má tedy za sebou hodně zkušeností, tak je, bylo dobré, aby byly využity pro řešení těchto problémů. Potom jsou další témata, o kterých jste jsme slyšeli, otázka tedy administrativy a mm, zde mm, máme velké eh, zkušenosti eh, diplomatů z členských států, to je pravda, to je třeba využít, ale také nemůžeme ani eh, nějak demoralizovat úředníky institucí, to ne. Já chci, upozornit pana Sullivana na to, že bychom měli úředníky Evropského parlamentu také i za, mm, zakomponovat do ESVČ, protože mají své zkušenosti. Závěrem, pane předsedo, jednoduše bych řekl, že se mi zdá podstatné, aby tento parlament, který velice Eh, uspokojivě tedy eh, kvit, s velkým kvit, eh, uspokojením kvituje činnost TSVČ a my tedy vysoce podporujeme i představitelku a i vím, mm, protože víme, my jsme organizovali velice zodpovědně hearingy se šéfy delegací a my jsme nik, nikoho nekritizovali nějak významně a já si myslím, že proto bychom my jako parlament měli být zapojeni do tohoto procesu, organizačního procesu a pokud je organizační proces je třeba uznat úsilí nejenom vysoké představitelky jejího, jejího týmu, generálního tajemníka a především pana Sullivana, hm, se chci zdůraznit, protože určitě on je člověk, eh, který se velice snaží a velice pozitivně se zapřičinil o to, aby tento zázrak, tak jak to nazývám, se stal skutečností, skutečně eh, skutečností, která funguje a která se teď konsoliduje a etabluje se jako nástroj, eh, který určitě pro naši zahraniční politiku bude znamenat, že naše vnější politika se tímto zviditelní a bude efektivnější. Děkuji. No, Děkuji, pane kolego, jenom stručné sdělení. Dostal jsem právě mail z Kijeva, že eh, letoun Vitaliho Klička byl eh, zastaven 10 eh, metrů před 10, 10 metrů před dosažením vzletové dráhy a to znamená, že mu tímto způsobem bylo zabráněno eh, v eh, že tedy mu bylo zabráněno v setkání s opozicí. Eh, Vitali Kličko, jak víme, je tady kan, kandidoval na prezidenta Ukrajiny. Paní Kromberg. Také já bych chtěla poděkovat za vaše eh, mm, názory a jste samozřejmě také eh, hrdý na otázce Srbsko-Kosova a tak dalších. Otázka k zřízení krizí. O tom se často hovořilo eh, v organizačních strukturách a Teď je otázka, jak tedy vidíte tu problematiku zvládání krizi a řízení krizi. Je zde nějaký konsty, eh, eh, jaksi souvislejší přístup. K Iránu eh, mnozí poslanci Evropského parlamentu by si přáli, aby Evropská unie měla svého ambasadora nebo aspoň nějakého zástupce speciálního vyslance do Iránu. Moje otázka je, jak to vidíte. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, moje skupina byla vždycky opatrná v otázce, zda potřebujeme mít External Action Service a eh, zejména eh, jsme si přáli, aby byla jasná struktura a zejména, abychom mohli tedy Eh, mít asi pravomoci nad rozpočtem a abychom měli demokratickou a parlamentní kontrolu. Ale jsou tady ještě další otázky, jako potřeba mít tedy eh, různé zástupce, možná, že se eh, budou navrhovat zástupci Kathy Ashtonové, Teď eh, otázka je, eh, že by měly být eh, respektován geografický princip při rozmístování, rozmístování lidí po světě. Také, já nevím, hovoří se o tom, že by to měli být akademici, kteří mají značné zásluhy a, a pak je tady otázka komise, Eh, při rozšiřování na západní balkon a teď jsou tam určité, určité překrývání pravomoci a tak dále. Čili tady je řada nezodpovězených otázek. Já jsem byl tedy velice skeptický. Já musím říct, že eh, po čtyřech letech eh, uznávám, že jak David, tak ty udělali kus práce, zejména v době, kdy celý tedy projekt byl v krizi Eh, čili vytvořit takovýto, takovéto těleso, to je opravdu eh, velká práce. Nicméně pořád tady máme ještě různé historická dědictví, eh, pokud se týče přítomnosti v různých částech světa, například v Panamě nikoho nemáme a například na Barbadosu, já si myslím, že to je velice atraktivní ambasáda a co se týče eh, zelených kolegů, tak musím říct, že otázka Priština, Bělehrad, Kosovo, Irán, tak to skutečně eh, jsou eh, skvělé výsledky pro Baranku Eštnovou a celý diplomatický servis a můžeme na to být hrdě. Nicméně Eh, my teď eh, skutečně vidíme, že to přináší určitou hodnotu a eh, že to šetří také prostředky naším ministerstvům zahraničí. Třeba, já nevím, v Jižním Sudánu se dokonce tedy i Velká Británie přidala ke společné ambasádě. Čili to jsou vlastně ty hodnoty, které hovoří ve prospěch diplomatického servisu. Pokud se týče konzulární služeb, my to tedy vysloveně nepodporujeme, ale možná, že v malých státech by to mohlo mít svůj význam. A je to eh, věc, která dokládá našim voličům, eh, že eh, má smysl mít takovýto společný diplomatický servis. Děkuji. Pan velvyslanec musí Eh, musí nás opustit, eh, protože jsem se setkat eh, ještě se svým ministerským předsedou. Samozřejmě musí ho lídat, když je tady na návštěvě. Takže mu ještě dáme slovo. Děkuji, děkuji, že jste mě pozvali a že tady jsem mohl představit práci v radě a v Koreperu. Když dovolíte, já tedy řeknu pár slov eh, v odpověď ze strany rady. My jsme eh, pro to, aby eh, diplomatická služba Evropské unie měla svoji hodnotu, aby se opravdu stala reálným centrem evropské zahraniční politiky, co se, říká, co se týká kontinuity kontinuita většinou existuje, kontinuita mezi krátkodobým a dlouhodobým eh, pohledem na věc. A pokud se týče konkrétní otázek, eh, to tady vlastně už vidíme. Eh, musíme říct, že došlo ke zlepšení v oblasti CSD a CSDP a uplatňují se tady krátkodobé a dlouhodobé perspektivy a opravdu je tady třeba kontinuity, zjednodušování, plánování a rozhodovacích procesů. To jsou další příklady eh, záležitostí, na kterých je třeba pracovat. Byla zmíněna role vysoké představitelky v komise a v krátkodobě perspektivě tady vidíme, že vysoká představitelka v oblasti externích vztahů se ujala vedení taky třeba ve skupině Relax, to je zcela jasné. Takže do budoucna bude hodně záležet na novém předsedovi komise když hovoříme tedy o kontinuitě a o vztazích eh, v rámci delegací a mezi delegacemi, čili eh, také se musím zaměřit na to, co je dosažitelné v oblasti eh, redukce administrativních nákladů a zbytečných administrativních funkcí. Také tady byly dvě konkrétní otázky. Jedna z nich se týká transferu, respektive rekrutmentu eh, delegat, eh, diplomatů ze členských zemí. Rada se domnívá, že je třeba opravdu zachovat eh, ten podíl alespoň jedné třetiny lidí z členských zemí a samozřejmě je velice důležité, aby ten Evropský diplomatický sbor měl eh, jaksi taky své zastoupení a eh, tedy řádné zastoupení. Důležité je zachovat kontinuitu. Eh, my jsme o tom debatovali, možná, že jedna třetina není úplně ta mezní hodnota, ale je dobře se pohybovat nějak kolem ní. No a jinak eh, je třeba to dojasnit a je třeba také upravit příslušnou legislativu. Pokud se týče vztahu mezi Unii a Spojenými státy, ano, máme zde už starší návrh parlamentu který se týká úpravy rozpočtových prostředků na tuto kapitolu, ale třeba eh, je nejdříve eh, vyjasnit eh, funkce, co by to všechno mělo vykonávat a počkáme tady na výsledky. A možná se trošku opakuju, ale je je to tak, že Rada si přeje opravdu silnou diplomatickou službu Evropské unie. Tak eh, a další, eh, paní Duran. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já tady většinou nejsem na výboru AFET, ale hodnocení, které jsme slyšeli, je velice zajímavé. A já jsem mm, sice pravidelně se do toho nezapojovala, ale chci uvítat práci, která byla vykonána pokaždé, když eh, tedy ho, ho, hovořím nebo jsem součástí různých delegací, tak pokaždé vidíme, že samozřejmě mm, spolupráce funguje s těmi našimi partnery v daném státě a mm, určitě to je dobré pro eh, ten způsob práce. Já mám tady takovou otázku, co lze zlepšit. Víte mi o jeden region, region a to středozemní moře. Zdá se mi, že tady existuje celá řada unie, eh, institucí jako Unie pro středomoří, eh, má exekutivní, legislativní sekci, parlamentní sekci tato unie má tedy různé vlastně takové součásti pilíře, různé task force, pracovní skupiny, které pracovaly v Jordánsku, v Tunisku, v Egyptě, doporučení, která eh, vydali různé tedy pozorovací volební mise. A já asi vy dnes neodpovíte vyčerpávajícím způsobem, ale já se ptám, jak v tomto konkrétním regionu se snažíme propojit ty různé aktéry a ty různé iniciativy, které se tam různě přijímají ve jménu Evropské unie, ať je to rada, ať je to parlament, ať jsou to ty volební pozorovací mise, ať jsou to třeba uh, výsledky eh, těch různých smíšených eh, task force, tedy task force smíšené, myslím, mezi komisí a parlamentem. A já se tedy ptám, jak vy to vidíte s tou duplikací, zdali nedochází k těm překrýváním a zdali možná bychom to nemohli mm, efektivněji, racionálněji uspořádat eh, mm, abychom skutečně v této části světa působili efektivně, protože to je část světa, od které hodně v Unii očekáváme. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κατά την άποψή μου η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Když se na to podívám z mého pohledu, tak eh, chci říci, že co se týče SVČ a našich aktivit v této oblasti je prostě je prostě naprostá katastrofa. Jen se podívejte na to, jakou roli hrajeme v Sýrii, kam exportujeme naše zbraně, co jsme udělali v Severní Africe a co činíme v tuto chvíli. Jak jak se chováme k našim sousedům ve východní Evropě. Faktem je, že stále více a více států prostě nechce, nechce eh, zlepšovat vztahy s Evropskou unii. Stejně jako řekl kolega Salafranka a říkal to i pan předseda Barroso. Co se týče vnější politiky, zahraniční politiky Evropské unie, tak to je politika, která, má, která slouží Evropské unii a ne lidem a ne stabilitě a míru. Ve Špíglu jste si včera mohli přečíst článek, který analyzuje naše vztahy s Iránem. Píše se tam, že německý průmysl v podstatě v tuto chvíli si pouze mne ruce nad těmi e, skvělými zakázkami, které má díky iránskému konfliktu. A e, já si myslím, že to, co jste řekl, pane Salvane, je samozřejmě e, důležité, ale myslím si, že pro naše voliče a pro obyčejné lidi jsou jiné záležitosti daleko důležitější. Samozřejmě v tuto chvíli hovoříme o stanovicích, hovoříme o rozhodnutích. Proč vůbec tak postupujeme? Protože ta rozhodnutí, která budeme muset přijímat, tak budou nepříjemná. Proto je nechceme přijímat před, evropskými vol, před volbami do Evropského parlamentu. Dnes jsme eh, zjistili, že v Bundestagu se hovořilo o evropské operaci v Libii. A v rámci rozpravy v Bundestagu jsme zjistili, že Eh, existuje eh, dokument vaší služby z 16. srpna, který se týká dohledu nad eh, hranicemi v Libii. A tento dokument je kvalifikován jako tajný. A já se ptám, jak je to možné? Proč jste vůbec vypracovali tajný dokument, který se týká dohledu a kontroly nad libanonskými hranicemi? Podobný dokument máme také z 19. 15. listopadu. A v něm se hovoří o tom, že je možné, že dojde k vojenskému zásahu z důvodu migrace eh, z Libie a Sýrie. Jak je to vůbec možné? Jak tady můžeme hovořit o vojenských zásazích? A eh, já chci říct, že já, eh, ve mně všechny tyto aktivity zbuzují velké obavy, protože to vypadá, že se stále více a více militarizujeme. Já nevím, nevím, jestli vůbec byste mi něco mohl k tomu říct i v souvislosti s nastávajícím jednáním v prosinci? Děkuji, děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům, kteří položili otázky. Dovolíte, mohu mu hovořit? Děkuji. Ještě jednou bych rád zopakoval že my jsme si opravdu velmi vědomi velké podpory, které jsme obdrželi od Evropského parlamentu při zakládání naší služby a pan Salafranka o tom hovořil, hovořil také o rozpočtových záležitostech, ale eh, mohu říci, že ka, eh, paní Ešnová si také velmi, velmi váží politické podpory, kterou jsme od vás eh, obdrželi. Já doufám, že my jsme eh, vám to také eh, zcela jasně ukázali, tu naší vděčnost. E, samozřejmě, že tady e, se snažíme co nejlépe spolupracovat. Děkuji také za všechny připomínky, které zde zazněly a které v podstatě odráží ten současný pokrok. Myslím si, že všichni pracovali velmi tvrdě při zakládání a vytváření této služby. E, my jsme od našeho personálu opravdu vyžadovali velmi mnoho, velmi mnoho a to za velmi nelehkých okolností ve chvíli, kdy museli být vlastně, kdy přicházeli z jedné instituce do druhé druhé, kdy se řešily zcela zásadní věci, kdy eh, přicházeli noví zaměstnanci z členských států eh, k nám a mohu říci, že všichni, všichni, všichni zaměstnanci Evropské služby pro vnější činnost v posledních letech te, pracovali opravdu velmi, velmi tvrdě. Samozřejmě mohli bychom hovořit o Srbsku, Kosovu, o Iránu a tak dále. Myslím si, že tady existovala opravdu jasná podpora, ale myslím si, že zároveň tady musíme také zdůraznit eh, důležitost profesionality a efektivity eh, těch aktivit. Nicméně samozřejmě nechci zastínit, zastínit vlastně to, co se v rámci naší služby děje opravdu každodenně. Nechci tím zastínit naší každodenní práci, která se snaží posilovat naše vazby eh, s jinými státy. Ano, kolego, já vlastně vůbec z toho, vůbec vlastně ta militarizace, o které vy jste hovořil, tak já s tím se opravdu vůbec nemohu stotožnit, protože eh, naši zodpovědní pracovníci v této oblasti se snaží hlavně podporovat mír a stabilitu. A jedna z věcí, nebo jeden z našich cílů je v podstatě propojit všechny ty body, které jsou důležité v souvislosti s krizí, to znamená včetně prevence prevence, prevence krizí a pro prevenci krizí občas potřebujete samozřejmě i nějaké eh, vojenské vybavení, nějakou vojenskou strategii. A vy říkáte, proč my eh, vlastně vůbec vypracováváme takovéto tajné dokumenty. No, protože jde o velmi citlivá témata. Toto jsou velmi citliv, politicky citlivá témata, eh, na kterých v podstatě vlastně opravdu závisí i lidské životy. Sedm tisíc eh, lidí eh, se účastní vojenských misí v tuto chvíli. Jsou to lidé, kteří stojí v přední linii a opravdu riskují své životy proto, aby bojovali za s námi společně stanovené cíle. A to je třeba si uvědomit. A upřímně řečeno, já vím, jak to funguje v tu tuto chvíli s tou novou službou, tak jak funguje, se nám daří opravdu propojovat všechny tyto body, ať už je to eh, práce komise, ať už je to práce oddělení pro krizový eh, management, ať už jsou to vojenské eh, zásahy, které mají vést ke stabilizaci režimů, nebo ať už to jsou aktivity, které mají podporovat jaksi politické procesy, jako například v Mali, nebo ať už jde například o dlouhodobou, dlouhodobé dlouhodobé procesy obnovy. To znamená, že Evropská unie může vyprávět opravdu velmi dobrý e, příběh o tom, jak se angažuje eh, v zahraničí. Ano, je to pravda, Syrie není, není tím eh, příkladem, e, u kterého bychom mohli hovořit o naší úspěšné humanitární pomoci, ale to bylo z toho důvodu, že jsme byli vystaveni e, překážkám, které v podstatě bylo velmi, velmi těžké překonat. My se ale snažíme, my na tom pracujeme. E, tato služba je ve své prvotní fázi a myslím si, že má velmi velký potenciál pro to, aby přispívala i v budoucnosti do e, jaksi k zásadní eh, stabilizaci situace. Dále, co se týče té spolupráce s členskými státy, pane Tanako, myslím si, že v tuto chvíli už můžeme hovořit o úsporách, eh, který se nám eh, podařilo dosáhnout. Nám se podařilo například dosáhnout velmi dobrou dohodu se Španělskou, španělským, eh, se španělskými úřady, bohužel z důvodu, které jsou všem známé. To znamená, že tam došlo opravdu eh, k redukcím, k úsporám to znamená, že eh, tam, kdy Španělsko například chtělo si udržet ještě některé své národní zásoby, tak se dohodla eh, velmi dobrá spolupráce mezi tímto diplomatem a našim, naší infrastrukturou. Eh, já si myslím, že tady ten manévrovací prostor pro spolupráci je opravdu velmi velký, velmi velký. Samozřejmě, že je to všechno samozřejmě bolí, je to, je to těžký proces, protože hovoříme také o pronajímaných nemovitostech, tak o spoustě věcí, které s tím souvisí, ale já vám slibuji, že za deset let ta situace bude vypadat jinak. To znamená, že se nám podaří opravdu podaří například vypracovat nebo vytvořit struktury pro diplomaty, kteří eh, v těch eh, zemích jaksi nemají trvalé bydliště, ale ve chvíli, kdyby do té země přijeli pracovat, tak pro ně budeme mít připravenou infrastrukturu, bydlení, pracovní místo a tak dále. A E, samozřejmě, co se týče konzulárních služeb, tak konzulární služby to je něco, co je velmi specifické. Nicméně nemám pochybnosti o tom, že najdeme nějaký způsob, jak opět využít e, evropskou infrastrukturu nebo infrastrukturu naší vnější služby i pro tyto služby. Nicméně samozřejmě musíme být velmi opatrní. To znamená, že musíme zajistit, že ve chvíli, kdy budeme nabízet některé služby a někdo zaťuká na naše dveře, tak ty služby opravdu také budeme schopni poskytnout. To znamená, že je třeba zajistit, aby vše, co budeme nabízet, bylo opravdu reálné. Co se týče personálu, tak dovolte, abych tady řekl něco zcela upřímně já nevím, když se setkávám se svými kolegy, zdali toto jsou to detašovaní pracovníci, zdali to jsou stálí zaměstnanci nebo pouze eh, dočasní zaměstnanci, agenti, já nevím. Já prostě vím, že pouze pracuji opravdu se skvělými, angažovanými profesionály. Já nevím, kdo eh, má dočasnou smlouvu, kdo, má, kdo pracuje na plný úvazek, nevím, kdo je úředníkem, kdo není úředníkem. Já ani nevím, zdali ti lidé předtím pracovali v sekretariátu rady nebo komise, nevím, nevím, nevím, myslím si, že na tom nezáleží a myslím si, že by bylo chybou tady v tuto chvíli eh, uvožo, uvažovat o našich eh, kolezích, kteří přichází z členských států, jako o někom, kdo je méně angažovaný. To vůbec ne, protože tady hovoříme opravdu o navýšení eh, našich schopností a naší efektivity, našich dovedností. A samozřejmě souhlasím s vámi, pane že co se týče jaksi té externí dimenze naší vnější politiky. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdybychom měli expertízu u nás doma, ale ve chvíli, kdy hovoříte o energii, o vodě, o mobilitě, e, o migraci, tak to jsou velmi specifické otázky. Tady se to nevyřeší tím, že je pouze se obrátíte nějakého kolegu ve vašem domě a řeknete, aby e, o tom napsal studii či analýzu. Samozřejmě, samozřejmě i nadále budeme pokračovat v naší úzké spolupráci s Evropskou komisí a myslím si, že tady je to pouze otázka hlediska eh, těch nejlepších synergií, jak v podstatě eh, zajistit, aby ty naše energie byly co nejlépe eh, propojeny s energiemi, energiemi Evropské komise. Myslím si, že tady jsme opravdu hodně pokročili. Samozřejmě, že mezi námi existují nějaké rozdílnosti. Samozřejmě, že ty rozdílnosti tě, tě, těm se nevyhneme ani v budoucnosti, ale myslím si, že my opravdu můžeme poskytnout velmi dobrý příspěvek práci Evropské Evropské komise v oblasti zahraniční politiky. Co se týče té organizace samotné, tak opět, aby, když bych měl být zcela upřímný, tak tady nikdy se nedostanete do situace, kdy budete moci říct, všechno je dokonalé, už se nedá nic zlepšit. Samozřejmě, co se týče organizace a zlepšování organizace, tak to je stálý proces. Musíte být neustále připraveni přeskoumávat, revidovat vaše postupy, vaší organizace. A myslím si, že SVČ je přesně stejným příkladem toho, že je to také instituce, která bude stále revidována, přeskoumávána a její organizace se, budou, eh, se bude měnit. Já velmi dobře tomu rozumím, co jste říkal kolego. Jde o politické volby, politická rozhodnutí. Ale také, co se týče jaksi nastávajících eh, voleb do Evropského parlamentu a změn v komisi. Musíme to samozřejmě respektovat, jakým způsobem eh, v tuto chvíli budeme schopni předvídat, jaký dopad budou mít ty signály, které v tuto chvíli vysíláme. To je samozřejmě E, otázka. To znamená, že tady se musíme snažit najít nějakou rovnováhu. To znamená najít opravdu ty priority, které, kterým se v tuto chvíli e, chceme věnovat, ale zároveň také si uvědomit, které věci je třeba nechat na později, na tu dobu, až bude zvolen nový Evropský parlament a e, nová Evropská komise. To znamená, že potom povedeme ty dialogy o tom, co očekávají všichni aktéři. To znamená, je tady třeba najít tu rovnováhu mezi tím, čemu se budeme věnovat teď hned z krátkodobého hlediska a co, čemu se budeme věnovat později, protože je možné, že nově eh, zvolení eh, zástupci budou mít eh, celé jinou představu. Já se omlouvám, pokud jsem neodpověděl na všechno, ale ještě možná, co se týče našich delegací a doufám, že Evropský parlament to vnímá a stejným způsobem, že tedy ta, ty služby, které poskytují naší delega, naše delegace, jsou eh, dobré. Samozřejmě, že jsme narazili na určité eh, problémy logistického eh, charakteru, ale co se týče celé té sítě, zdali bychom eh, měli otevřít eh, naše zastupitelství v Panamě či v jiných eh, státech. Tady jde opravdu o velmi komplexní složité otázky, protože ta tady jde také e, o otázku zdrojů, protože ono to není tak jednoduché říci, zavřeme tuhle delegaci a otevřeme další, protože občas, když chce, něco zavřete, tak vlastně vás to bude stát ještě víc, e, minimálně po dobu několika let, protože tady máte různé e, ještě platné smlouvy a tak dále a tak dále, takže to je v každém případě také předmětem vyjednávání. Ale my máme šestý největší diplomatický sbor eh, na světě a to je naše dědictví, to je ten základ, eh, na kterém eh, stavíme a který musíme také zachovat. To znamená, že v tuto chvíli je třeba se zamýšlet nad tím, jak tuto síť ještě rozšiřovat, jak ji zlepšovat, ale samozřejmě jsme otevření také diskusi o tom, zdali bychom neměli otevírat ještě další naše zastoupení v jiných částech světa. A pane předsedo, asi tady skončím. Je mi jasné, že jsem asi nebyl schopný odpovědět úplně na všechno, ale chápu, že ten časový harmonogram je jasně daný. I ještě jednou bych velmi rád poděkoval všem poslancům Evropské komie, Evropského parlamentu pardon, za jejich dnešní přítomnost. Ještě jednou opravdu chci zopakovat, že se velmi vážíme naší spolupráce a vaší podpory. Myslím si, že za baronky Ešnové se nám podařilo vypracovat opravdu velmi dobrou strukturu strukturu, která posiluje a upevňuje naší eh, politiku v oblasti vnějších vztahů. Samozřejmě, že v tuto chvíli je třeba se zamýšlet nad tím, jakým způsobem by se tato služba měla nadále vyvíjet. Myslím si, že ten potenciál eh, eh, naší služby je opravdu obrovský a já pouze doufám, že ten politický manévrovací prostě bude dostatečně velký, stejně tak, jak si doufám, že bude velký i ten eh, administrativní prostor, protože Eh, myslím si, že v tuto chvíli stojíme před zcela zásadní jednou otázkou, jakou roli bude hrát Evropská unie v celosvětovém měřítku v nejbližší a dálné budoucnosti. Roberto? Roberto? I think I've not much to add. It was been an interesting debate. Tady není co moc dodat, zajímavá diskuse. Je důležité, že jsme se shodli, a také souhlasím s tím, že problém před parlamentem a komisí je nalézt správnou rovnováhu, jak zajistit tedy kontinuitu a využít know-how, které se akumulovalo, to znamená využít know-how těch stávajících pracovníků, ale samozřejmě musíme dát i manevrovací prostor nově zvoleným politikům. Takže to se ještě musí doladit, to je delikátní rovnováha. Já osobně mám velice zajímavou zkušenost jako hlavní pozorovatel v Kosovu a já i souhlasím s tím, co jste řekl o tom, že zde neexistuje rozdíl je zdali, eh, to je tedy bývalý diplomat nebo pracovní komise a tak dále, ale tady samozřejmě ne, jde o to především, jak zajistit, že tady bude kontinuita. Eh, abychom nepřišli o zdroje, které jsme kumulovali, takže na tom bychom měli pracovat. Nemám, co bych tomu doplnil, nevím, stali Elma ještě chce něco říci závěrem. Děkuji. Budeme pokračovat, budeme vyhodnocovat, vyhodnotíme diskusi a uvidíme, jaké další kroky přijmeme. a doufám, že diskuse bude v podobném duchu pokračovat. Děkuji, Davide, děkuji za čas, děkuji za to vynikající odpoledne v parlamentu. Potěšení na mé straně, říká pan Sullivan, jako vždy. So we will start immediately with Začneme s Američany. So, ladies and gentlemen, please take your seat. Dámy a pánové, posaďte se. Víš... We come to point 16 of our agenda. A máme poslední bod, 16. bod tedy ne, 16. bod výměna názoru s našimi přáteli ze Spojených států. Je to delegace, kterou vede Chris Murphy, který má na starosti evropské záležitosti v Senátu. A s ním je Eh, Mario Diaz Balart, eh, který má na starosti transatlantický dialog a je, eh, je tedy kongresmenem a kongresmen Gregory Mix, který je členem výboru zahraničního a výboru pro finanční záležitosti vlastně do kongresu. Pardon. Je to tedy velice aktuální návštěva, dobře načasovaná jak víte, tento výbor intenzivně diskutoval v minulých týdnech spolu s výborem Libe o způsobech, jak znovu nastolit důvěru v naše transatlantické partnerství, především z pohledu eh, toho sledování eh, eh, ze strany NSA, některých i evropských spravodajských služeb. Domnívám se, že toto je skutečně důležité, abychom opět posílili důvěru, protože potřebujeme spolupracovat v boji proti terorismu, potřebujeme transatlantické partnerství a je to v našem ekonomickém, politickém zájmu. Je třeba, abychom i úspěšně tedy vyjednali naši obchodní dohodu a bylo by tedy užitečné, aby otázky, o kterých dnes budeme diskutovat, aby skutečně pomohli k tomu řešení a jde o tři konkrétní body. Za prvé spolupráce s pravodajských služeb v boji proti terorismu, to je důležité. A za druhé, jak tedy to, jak se na to dobře koncentrovat, to znamená nesledovat všeho, všechny možné ostatní lidi, tedy skutečně zacílit se na ty skupiny, o které jde. A třetí otázka je, jak chránit eh, osobní údaje, respektive soukromí našich občanů. Teď jde otázku oso- ochrany osobních údajů. Zde byla vyjednána dohoda s paní Redingovou minulý týden ve Washingtonu a i dnes jste se sešli s místo předsedkyní Redingovou, kde jste hovořili o dohodě Safe Harbor a také i o spolupráci v oblasti právní spolupráce. A takže můj dojem a přesvědčení, protože jsem byl s výborem AFET ve Washingtonu před třemi čtyři týdny, tak i toto je, můj dojem je takový, že je to věc, o které se živě diskutuje eh, v Spojených státech, v Senátu i v Kongresu. Je o to velký zájem a někdy eh, eh, se říká, či Eh, ti tedy eh, špatní američané, ti zlí američané nám to udělali, ale přece eh, to není jako v Rusku, protože tam funguje právní stát, tam se o těchto věcech, když se objeví, tak se o nich diskutuje. Proto naši přátelé v kongresu jsou skutečně našimi přáteli a parlamenty eh, na obou stranách Atlantiku musí spolupracovat na tom, abychom nastolili správnou rovnováhu mezi ochranou soukromí na straně jedné a bezpečností na straně druhé, což eh, je tedy naší odpovědností. My vás vidíme jako spojence, nebudeme hovořit o detailech, ale je dobré, že je zde vůle o tom jednat a abychom znovu tady nastolili důvěru. A potom budeme diskutovat o dalších otázkách, jako je ta dohoda. Samozřejmě naše vztahy nemohou se zastavit jen tak kvůli špatné důvěře. Takže děkuji, že jste přijali a že jste ochotni s námi jednat celý den a zítra také když jste hovořili s právníky dnes a s dalšími, s obchodníky a nyní s námi tady a doufám, že to povede k řešení. Otázka ochrany osobních údajů, ta by se měla především řešit, vyřešit do jara. Neměli bychom tedy, protože pak by to bylo problematické pro obchodní dohodu, takže děkuji. a možná pan senátor jako první dostane slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo Broku, děkuji eh, členům výboru eh, za příležitost eh, dnes večer se s vámi podělit o názory o budoucnosti našeho transatlantického vztahu. My zde zastupujeme vlastně unikátní delegaci, která tento týden přicestovala do Evropy a mm, na, mm, byli jsme v Berlínu a dnes zítra v Bruselu a potom se vrátíme domů na díku vzdání. E, takže je to taková malá delegace, protože teď máme e, dobu tedy eh, dovolených. My zastupujeme obě komory, Senát i Kongres, tedy zastupujeme i stranu demokratickou i republikánskou, takže my všichni tři máme určité funkce, které jsou, se týkají transatlantického vztahu. Já mám na starosti podvýbor pro zahraniční záležitosti, evropské záležitosti a mm, pan Mix eh, formálně pomáhá i mm, v tomto výboru za demokraty a v kongresu. Potom zde máme i mm, potom i pokud je o Balarta, pana Balarta toho znáte, ten mm, má na starosti dialog, který se týká legislativy. A my všichni podporujeme, podporujeme, vehementně podporujeme transatlantické vztahy a dnes jsme sem přišli proto, abychom jasně řekli, že zastupujeme právě Eh, vlastně eh, tu skupinku senátorů a kongresmenů, kteří chtějí dělat všechno, aby znovu eh, se nastolila důvěra v tomto vztahu, protože geneze tohoto, této cesty právě je taková, že vy jste navštívili před pár týdny kongres a takže teď je to vlastně reciproční cesta nás sem, abychom ukázali jasně, že pro nás tento vztah je důležitý a víme, že to, že to není pouze o slovech, jde o činy. A jak řekl pan předseda, diskuze, která teď u vás probíhá ohledně ochrany soukromí a e, sledování e, osobních údajů, to je něco, o čem mluvíme i u nás ve Spojených státech, když my přece sdílíme stejné hodnoty, pokud jde o ochranu našich občanů před eh, poškozováním, před škodami, takže to je eh, proto je tedy samozřejmě to sledování nutné, je to prevence proti teroristům, samozřejmě my to hodně děláme koordinovaně, ale také i máme společné hodnoty, jako je ochrana osobního e, života, osobních údajů, to znamená, nelze tedy pronikat jen tak do životu našich spolupčanů. A my teď ve Spojených státech, když to všechno se objevilo, e, tak e, jsme si to uvědomili, ale je to něco, co to skandal, který šokoval Evropany i Američany, i my, jak jako mm, kongres my máme tedy dohled nad spravodajskými eh, eh, službami a na to je tedy příslušný výbor Select Committee, který dostává informace, eh, které ale nedostávají ostatní v našem parlamentu, kongresu či senátu. A teď v posledních měsících to, co se objevilo, vyšlo najevo, tak nyní my se snažíme tedy ten spravodajský aparát nějak racionalizovat, protože ten se nějak příliš eh, tak eh, rozšířil všude a eh, naši občané chtějí určité pojistky. A mm, samozřejmě my nemůžeme vám garantovat, že třeba že, bude, že projde jeden konkrétní návrh. Zde máme jeden návrh v Senátu i v Kongresu a mm, ale mm, jsou to legislativní návrhy, které budou určitě přijaty, jaké změnám dojde. Zároveň náš prezident také to myslí vážně se změnami. On i mm, e, přistoupil k takové revizi. Možná se vám to zábyt kosmetická úprava pouze, ale ne, dojde k věcným změnám a prezident e, e, tedy to bere vážně a, mm, a eh, on vždycky se choval velice seriózně, třeba ať pokud jde o přeskum naší politiky vůči Afgánsku a tak dále. On již za sebou má tedy e, tu historii věcných změn. A poslední bod, eh, pane předsedo, také i vidíme zde určitý potenciál pokroku, pokud jde o bilaterální vztahy mezi Spojenými státy a EU. A, mm, mm, zde je jasné, že při eh, eh, ochraně osobních údajů musíme tedy harmonizovat eh, předpisy zde a předpisy ve Spojených státech. A ať tedy ten způsob, jak znovu nastolit důvěru, bude, tak více než co jiného. Dnes jsme tady proto, abychom vám řekli, že jsme hodně investovali do tohoto vztahu, že jsme se angažovali, aby ten vztah mezi námi byl lepší, aby podobné dialogy a vyměny názoru nám pomáhaly a aby nám ukázali cestu vpřed. Pane předsedo, s vaším povolením, dovolením dám slovo eh, zástupci Diasovi Palartovi, který vám také řekne pár poznámek. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, já se pokusím neopakovat slova šéfa naší delegace, ale jednu věc musím eh, zopakovat. A sice eh, my děláme pro tento vztah hodně. Nemusím vysvětlovat poslancům, že demokracie je velmi náročná věc a že demokracie nejsou dokonalé. Náš vztah nezažívá první napětí a asi ani poslední. Nicméně my víme, a vy jistě také, že nejlepší garance, ať už je to garance svobody nebo bezpečnosti, nebo demokracie a lidských práv, nebo demokracie, eh, teda garance právního státu, je dána silou transatlantických vztahů jak řekl pan senátor, debata a obavy, které eh, jsou přítomné eh, na straně našich přátel v Evropě, eh, to jsou ty tež věci, které se debatují tady a které se budou debatovat také v kongresu ve Washingtonu. Navzdory tomu, že demokracie není dokonalá. Já eh, vím, že tedy eh, prezident eh, provádí velice vážný přeskum a jestliže tento přeskum nepřinese něco, co je skutečně vážné, co má váhu, pak tedy prezident určitě zakusí spoustu tlaku jak ze strany Senátu, tak ze strany Kongresu. Proto my to bereme velice vážně a kongres to bere vážně. Ale e, cílem naší návštěvy je to, abychom znovu vyjádřili, jak důležitý je náš vztah, který je tou nejsilnější a nejlepší garancí bezpečnosti lidských práv i právního státu. Tento vztah musíme nadále posilovat a je nám velkou ctí, pane předsedo, že můžeme s vámi strávit aspoň nějaký čas zde ve výboru a v parlamentu vůbec. Já také budu stručný, já bych vám chtěl také poděkovat, pane předsedo, a chci to ještě jednou zopakovat. Signál, který chceme vyslat, tedy je, že my v kongresu a také lid Spojených států eh, chápou, jak důležitý je náš vztah. Také chápeme, jak důležitá je důvěra. A víme, že to, co se stalo, musíme napravit. Chceme obnovit důvěru mezi našimi skvělými zeměmi na opačných březích Atlantiku. A proto je pro nás důležité, že tady dneska jsme a že vyřídíme doma to, co nám řeknete. Ale také my chceme něco sdělit vám. My víme, že eh, nemůžeme se spolehat na bezpečnost ani na vzkvětající demokracii bez vás. Eh, svět je malý a my prostě dohromady musíme přijít na to, jak to dát zase do pořádku. V, v době nových technologií, sociálních médií a internetu to prostě není možné, aby někdo si to dělal na vlastním písečku. My to musíme, musíme spolupracovat. A toto je signál, který tady chceme vyslat. Že totiž na tomto vztahu záleží tento vztah je důležitý. A to, co narušilo důvěru, je něco, co eh, americký lid bere velmi vážně. To prostě nad tím se nedá mávnout rukou. Eh, my sami sebe s tím konfrontujeme, jakožto lid a také jakožto představitelé Spojených států, protože my eh, máme společné hodnoty. Hodnoty demokratické, hodnoty Eh, které zajišťují, že máme své svobody a, a máme tu demokracii. Takže já tedy zdůraznuju, že jsme tady, abychom vám naslouchali, odpovídali na vaše otázky, ale také chceme zajistit, eh, aby zajistila ta, aby přežila ta silná rovnováha do budoucna. Eh, děkuji, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo a děkuji také za to, že mohu hovořit španělsky. Jménem lidové strany, Evropské lidové strany, bych rád přivítal pana senátora Marfiho i další dva členy kongresu. Chci říct, že my si vykládáme vaši návštěvu jako v podstatě vaše vyjádření nebo vaše ocenění eh, naší spolupráce. A budu hovořit velmi stručně a budu pokračovat vlastně v tom, co jsem říkal i dnes ráno v rámci naší pracovní vyšetřovací skupiny. Chci říci, že mezi námi je mnoho těch, kteří považují transatlantické vztahy za součást genetické výbavy Evropské unie. A je pravda, že tento vztah byl opravdu poškozen. Víme, že po tomto špionážním skandálu mnoho členů Evropského parlamentu chtělo pozastavit eh, dohodu SWIFT a někteří chtěli také pozastavit zcela dohodu PNR. To znamená, že v tuto chvíli se snažíme nějakým způsobem to celé vyřešit. Vím, že dnes eh, Vivian Erding eh, hovořila nebo začala pracovat na svém politickém prohlášení a i proto je velmi dobré, že jste k nám dnes eh, zavítali. My od vás potřebujeme konkrétní odpovědi, konkrétní návrhy v souvislosti s tím, co chcete udělat pro vyřešení této situace a jakým způsobem chcete znovu obnovit tu důvěru, která byla takovým silným způsobem poškozena. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. My samozřejmě děkujeme oběma kongresmenům. Jsme velmi rádi, že jste za námi přišli v tuto chvíli, která je pro nás tak důležitá. Eh, co se týče uh, odhalení uh, eh, snou, snou, co se týče uh, Snowdenova odhalení, tak to samozřejmě velmi zcela zásadně poškodilo důvěru mezi námi. Nicméně tato důvěra už začala v podstatě trošičku pokulhávat. Eh, všechno to začalo samozřejmě vyjednáváním o dohodách SWIFT a PNR. Eh, my za náš výbor eh, Libe, ke kterému patřím, jsme v roce 2012 v březnu jeli do USA a nebylo nám umožněno hovořit se členy kongresy, kongresu. A bylo nám eh, řečeno, že nikdo nechápe vlastně ten náš konstrukt, vůbec nechápají vlastně, eh, nechápe Mm, o co nám jde ve chvíli, kdy hovoříme o ochraně osobních údajů. Nicméně my jsme věděli, že dochází k jasnému boji proti terorismu. Já jsem španělka, to znamená, že já vím, co je to terorismus. A my jsme vždy hledali, eh, jakým způsobem proti němu bojovat, ale nikdy jsme nezacházeli do té šedé oblasti. Vždy jsme se snažili bojovat legálními nástroji. Samozřejmě, že ta prevence je důležitá, ale nemůžete mm, provádět prevenci a přitom pošlapávat základní eh, pravidla, eh, která jsou součástí našich systémů. To znamená, že vám chceme říci, že pro nás toto vše znamená, že vlastně existuje policejní vláda, která neníčí pouze naše soukromí, ale je to také vláda, která v podstatě eh, útočí na naše hodnoty, na naše společné vztahy, na náš obchod. To znamená, že to má velký vliv na eh, naše politické vztahy a já doufám, že tato důvěra bude znovu obnovena. Já bych pouze poprosil, říká pan předseda, abyste všichni eh, se drželi vaše, vaší řečnické doby, to znamená nemluvte více jak jednu minutu. Paní baronka Lotford. Já se pokusím nepřekročit svůj řečnický limit. Samozřejmě my jsme velmi eh, rádi, že za námi přišel pan senátor i paní, pánové kongresmeni. My samozřejmě pana Maria Diaze Balarta známe velmi dobře. Eh, samozřejmě víme, že je více předsedou naší eh, společné skupiny, společného výboru a již velmi dlouho společně, velmi úzce spolupracujeme. Také samozřejmě se zabýváme i otázkami ochrany osobních údajů. Samozřejmě, že ta výzva, kterou v tuto, před kterou v tuto chvíli stojíme, je velmi velká, proto je velmi důležité, že jste za námi přijel, protože v tuto chvíli potřebujeme novou dohodu. Musíme eh, v podstatě možná v tuto chvíli využívat už nové kanály, ne ty předešlé, protože samozřejmě máme tady důležité obchodní otázky, dále otázku eh, zpravodajských služeb a je třeba se podívat na to, kdo je zodpovědný za co. Ale pokud nebudeme spolupracovat, tak se ty naše dvě cesty vůbec nebudou eh, střetávat. Eh, protože již existují eh, hlasy v tomto městě, které možná jsou trošičku nezodpovědné, ale v každém případě chtějí, aby došlo k přerušení jednání o TTIP také říkají, že je důležité zůstat, je důležité zajistit, aby všechny osobní údaje zůstaly v Evropě, aby zůstaly v evropských cloudech. Ono to trošičku, jak si v tuto chvíli Ehm, je takové protekcionistické, ale musíme v této krize vít eh, vlastně s tím, že ji využijeme k dobru. To znamená, že tato krize nám musí poskytnout nové příležitosti, které eh, chceme využít. To znamená, jakým způsobem najít tady tu, tu vyváženost mezi tím soukromým sektorem a mezi tím veřejným sektorem nebo v, tom, v té oblasti výkonu práva. A já bych eh, byla velmi ráda, kdyby debata o těchto věcech eh, se odstartovala ve všech hlavních městech v Evropě, ne pouze v Londýně, ale i v jiných členských státech. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda hovořila německy, protože jsem z Německa a jsem také součástí delegace Evropská unie USA. Jsem velmi ráda, že jste za námi přijel. Včera jste byl v Berlíně, vím, že jste také velmi intenzivně vyjednávali a proto já jsem ráda, že jste si ještě našel čas na to, abyste přijal, přijel za námi do Bruselu. Samozřejmě i pro nás Němce jsou vztahy s USA velmi důležité, ale samozřejmě před vámi v tuto chvíli nemusíme zakrývat, že ta situace v Německu je velmi těžká v souvislosti souvislosti s našimi společnými vztahy. My jsme samozřejmě rádi, že v tuto chvíli vysíláte ten signál, že chcete jednat, protože víme, že pro nás, eh, hlavně pro naše mladé lidi, jsou eh, tyto vztahy důležité. Mladí eh, lidé pochybují, protože lidi, mladí lidé, kteří jsou velmi zruční a zběhlí v internetu, v tuto chvíli mají v podstatě i obavy z cesty do USA, protože si hned myslí, že to bude mít negativní dopady já si myslím, a hovořila jsem o tom právě i s kolegyní, tak já si myslím, že co ty, se týče dohody o volném obchodu, tak eh, tady by se nám opravdu mohlo podařit dojít k dobré dohodě a najít právě tu správnou rovnováhu mezi stanoveními této dohody a ochranou osobních údajů. A ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišel za námi do našeho výboru. Děkuji, děkuji pane předsedo já jsem tady za evropské reformy, my jsme možná jednu z nejsilnějších eh, skupin v Evropském eh, parlamentu v souvislosti s našimi zájemnými vztahy EU a USA. Jde nám ale o vztahy mezi oběma kontinenty, to znamená eh, mezi Evropskou unii a poté Spojenými státy americkými, Kanadou, Mexikem, Kolumbií a tak dále. My si myslíme, že tady všechny ty dohody, o kterých v tuto chvíli vyjednáváme, jsou velmi důležité důležité pro celou tuto oblast. A je jasné, že tady máme opravdu velmi mnoho bodů společného zájmu. Já jsem právě byl v Černé hoře a hovořil jsem se zástupci vlády v Černé hory a ti hovoří o tom, že by velmi chtěli se stát členy NATO. To znamená, že uvažují o přístupu k Evropské unii, ale i k přístupu do eh, NATO. To znamená, že pouze v tuto chvíli chci trošičku jak orodovat za Černou horu ale tady je tolik společných oblastí. Blízký východ, eh, eh, Irán, eh, Severní Korea, čínská expanze, Sýrie. To jsou všechno oblasti, kde bychom bez společných vztahů a společné spolupráce a bez USA e, v podstatě vůbec nemohli jednat. Já samozřejmě chápu, že vy musíte. Pardon? Samozřejmě, e, NSA je velmi důležitou službou. Já se ale ptám, zdali bychom e, mohli opravdu zajistit stejné zacházení s našimi občany e, u soudu. To znamená, že je možné, že opravdu to, co dělá NSA, je zcela nezbytné. Děkuji co já bych před našimi eh, kolegy z USA chtěl říci, že tady zastupuji řeckou komunistickou stranu. V první řadě eh, chci říci, že doufám, že všichni, kteří eh, tady sedí, jsou přesvědčeni o tom, že za tím vším, co se stalo, jsou jasná politická rozhodnutí. To znamená, že se to netýká pouze soukromí jednotlivých občanů. Tady se to týká války. Války mezi USA a eh, jejich partnery. A to v oblasti informatiky a informatiky informačních technologií. Samozřejmě došlo k odhalení ze strany Snowdena. Um, nevím, jestli tady můžeme hovořit o tom, jak eh, američané byli tímto šokováni. Já jsem nicméně neměl ten pocit, že by americká eh, vláda eh, vnímala Snowdena jako pozitivní postavu. Myslím si, že většina ho opravdu považuje za zločince. Samozřejmě že v tuto chvíli nemůžeme hovořit, že jde pouze o váš problém. Tady jde o problém nás všech, našich vlád. Když my přece všichni víme, proč k tomu došlo. To znamená, že na obou stranách Atlantiku máme prostě kapitalistická, kapitalistické vlády, kterým nezáleží rozhodně na tom, aby byla respektována základní lidská práva v tomto, v této oblasti. A já bych byl velmi rád, kdybyste začali ovlivňovat trošičku tu situaci, která vládne mezi Spojenými státy a Kubou. V tuto chvíli došlo k začení, k nespravedlivému začení pěti Kubáncům. A já vám děkuji v tuto chvíli. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte unseren Amerika Děkuji. Já bych chtěl eh, našim americkým přátelům a říkáme eh, přátelům, eh, že Eh, já jsem člověk, který je křesťanský demokrat a eh, příští rok eh, už to bude 35 let, co tady zasedám. Byl jsem také čtyři roky předsedou frakce, ale já se cítím velice zraněn. Velice zraněn tím, jak se chovaly tajné služby. Vy jste právní stát a v právním státě se něco takového nesmí stát. Další věc, která mě mnoho let trápí, Guantanamo. Já jsem pro boj proti terorismu, ale nemůžete doživotně držet lidi v zajetí, aniž je postavíte před soud. Musíte jim prostě prokázat, že jsou teroristi. Oni musí být postaveni před soud. A já vás skutečně prosím, abyste tyto věci vyjasnili a abyste udělali všechno, co je nutné pro to, abyste měli pod kontrolou své tajné služby. My od vás očekáváme, protože jste naši přátelé, protože tam, kde se zhroutí právní stát, tam se brzy zhroutí také demokracie. A to, co řekl kolega z New Yorku, eh, toto tento vztah, na něm záleží, to jsem řekl. A teď záleží na tom, jak budete jednat. Thank you. Uh, senator... Děkuji, senátor Murphy. Já mám otázku na vás. Já jsem asi velice eh, vás cením. A otázka, co to znamená znovu nastolit důvěru? Jednoduchá odpověď z evropského pohledu. Za prvé je třeba eliminovat, eh, tedy rozprášit eh, ten obrovský aparát eh, sledování lidí. To není demokratické to porušuje eh, mm, občanské svobody a není to užitečné pro boj s terorismem. A za druhé, je třeba se ponaučit od Evropanů v boji proti eh, terorismu a organizovanému zločinu. My jsme na tomto kontinentu tedy měli problém s teroristy daleko větší než u vás a řešili jsme to bez toho, aniž bychom vybudovali nějaký velký aparát. Bojovali jsme proti němu při dodržování občanských Eh, svobod. My jsme tedy hm, nastavili správně trestně právní sankce a uspělo se, uspěli jsme. Terorismus už není velkou hrozbou. To tež platí proti organizovanému zločinu, eh, ten je často daleko větší než terorismus, jako třeba v Itálii, ano. A my jsme bojovali proti eh, organizovanému zločinu hm, demokratickými nástroji a přes prostřednictvím soudů a hm, opět tento jev byl daleko větší než ve Spojených státech. Takže můžete se ponaučit od nás a také do budoucna můžete být našimi přáteli. Děkuji. Kasi. Pan Kasi. Děkuji, pane předsedo. Vážení hosté, děkuji za vaši pohostinnost ve Washingtonu. To bylo velice užitečné a plodné a je dobré, že teď můžeme pokračovat hned v návaznosti já bych zmínil fakt, že eh, potřebujeme efektivnější a důvěryhodnější kontrolu nad spravodajskými službami nejen ve Spojených státech, ale i u nás, v našich zemích. To je úkol pro nás, pro všechny a také je to i velká výzva pro naše vnitrostátní parlamenty. Dovolte, abych se zmínil o budoucnosti Eh, samozřejmě eh, tedy ta obchodní dohoda je eh, důležitá a naši občané, ale si to tak neuvědomují, protože co my potřebujeme je větší růst a posilovat ekonomiku, to je důležitější pro naše občany. A již bylo řečeno, stabilita eura je důležitá a v Evropě, pardon, stabilita v Evropě je důležitá. Tady jsme mluvili o Černé hoře. Rozšíření EU znamená stabilitu, třeba stabilitu na západním Balkáně, tam je to velice důležité. A je třeba vzít do úvahy i negativní vývoj na Ukrajině například. A toto právě by byl hezký pozitivní příklad pro evropský kontinent. Děkuji. Děkuji, že jste přišli do parlamentu. Všichni souhlasíme s tím, že musíme jednat kolektivně. Tento vztah mezi námi je důležitý, máme stejné hodnoty a otázka sdílíme i stejné priority. Při nedávné cestě do Washingtonu jsme slyšeli, že Američané dávají prioritu bezpečnosti a Evropané ochraně soukromí a někteří američané eh, se snaží údajně spochybňovat koncepci soukromí. A jak vy to vidíte, ty rozdíly, a jak se mě pochopit? Druhá otázka se týká toho mm, eh, třeba mm, E, jsou zde dohody mezi státy, že vzájemně nebudou se špionovat. A e, takže je možné i, aby byla podobná dohoda o zákazu tedy takové špionážní nebo sledovací činnosti mezi Spojenými státy a Evropou. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat naše přátelé. Já bych změnil téma. Kdy e, Senát a kongres skutečně Eh, přijmou eh, eh, skutečně reálný přístup k Palestině a Izraele. Byli jste v Palestině vůbec vy, některý z vás, a víte, co se tam děje? Děkuji, pane předsedo. Vítám vás i mým jménem. Ta jednání, která jsme spolu vedli, ta jednání, který jsme se ve Washington Daytonu účastnili, byla velmi otevřená a velmi konstruktivní a já jsem velmi rád, že jste přijali eh, to pozvání nebo vlastně tu nabídku, aby takováto její vyjednávání byla pravidelná a opakovala se, eh, protože možná potřebujeme si opravdu některé věci vysvětlovat pravidelně. Já jsem zcela přesvědčený o tom, že spolupráce eh, USA a Evropská unie jsou, je v zájmu všech a že se nám opravdu podaří to všechno daleko pozitivněji nastavit a myslím si, že těch cílů jsme eh, dosáhli už velmi mnoho. Nicméně ta eh, v podstatě nevole nebo iritace v tuto chvíli v podstatě je realitou a je třeba a si to uvědomit. Protože tady opravdu někteří lidé říkají, že opra- nebo v podstatě existují hlasy, který, které říkají, že ta práva jsou porušována opravdu neustále a pravidelně každodenně. A já se ptám, jak s tím takzvaným Freedom Act, o kterém se v tuto chvíli jedná, budete schopni, jak vlastně v souvislosti s tím svědnáváním o tomto aktu se vám podaří znovu obnovit eh, důvěru, která byla tak poškozena. Jakým způsobem nebo jak by měl vypadat ten základ, na základě něhož bychom mohli opět naše vztahy vlastně obnovit a jak by mohla opět vzniknout ta důvěra. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu senátorovi a kongresmanům. My jsme eh, součástí transatlantického legislativního dialogu. Vítejte tedy proto a já myslím, že proto neseme odpovědnost hovořit o konkrétních krocích, které třeba podniknout my jako zákonodárci. A já myslím, že by bylo dobré, kdybyste kromě toho, co již jste vyjádřili, abyste nám řekli, co v kongresu podnikáte, včetně senátu, tedy co děláte, abyste překonali tento exces NSA protože my také eh, eh, my také tedy samozřejmě tady v Evropě se snažíme minimalizovat excesy různých služeb. Já jsem ze země, kde my máme tyto zkušenosti z východního Německa, takže tady mám pocit déjà vu. A víme, že to destabilizuje demokracii. A tato část historie a současnosti určitě to není součást našich hodnot. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za návštěvu. And uh, security. Děkuji za spolupráci. Ano, bezpečnost, to je společná výzva nás všech v moderním světě. A eh, tady musíme spolupracovat, ale na základě důvěry. A důvěra byla poškozena. A mě dělá starosti nerovné zacházení, e, pokud jde o záruky ochrany soukromí vůči americkým občanům a evropským občanům. Samozřejmě potřebujeme vyvážený přístup, vaše přítomnost zde je slibnou zárukou, že se dohodneme. A pokud jde o vyjednávání o volném obchodě, ta jednání o dohodě musí pokračovat. To je historická šance, je to naše odpovědnost, nás všech. A také souhlasím, že SWIFT by neměla být eh, pozastavena. Tato smlouva by neměla být pozastavena. Presidente. Děkuji, pane předsedo stručně španělsky. Děkuji, že jste přišli. Před třemi týdny ve eh, eh, Washingtonu jsme hovořili s panem Marfim eh, a tam jsme i slyšeli, jak se angažuje v těchto hodnotách transatlantického vztahu. Mám otázku a jednu úvahu. Otázka. Kdy si myslíte, že ten proces revize tak jak to zadal prezident Obama, kdy to skončí a mm, podle vašeho názoru a taková úvaha. Transatlantický vztah je velice důležitý a samozřejmě musí to i být doprovázeno pozitivními symboly, jako například eh, výroční summit mezi EU a USA, kde máme již eh, teď stabilního eh, prezidenta EU, pana Van Rompuye, který v podstatě za pět let tedy funguje v této roli. Potom máme zde i prezidenta Clintona, jeho, jeho tedy partnera vlastně, ale na těch summitech on nepůsobí. Takže já mm, zde si vyjadřuji toto přání. Já myslím, aby ten vztah také i vyslal společný pozitivní image. Aby takový sami tedy vyslal ten image. Děkuji. Well, again, thank you uh, all for your, your comments, your sentiments. Děkuji za vaše pocity a obavy a velice stručně se pokusím odpovědět Eh, na eh, ty body, které zde zazněly a kolegové určitě také zareagují. Za prvé, já myslím, že je důležité uznat, že více-méně zde hovoříme o dvou odlišných věcech. Jednak je to téma, které se týká politické špionáže. Já zde nebudu hovořit za ostatní členy delegace, ale mnoho z nás v kongresu se domnívá, že tady jsme překročili hranici my jsme byli v Německu tady před návštěvou zde, právě protože víme, že tam došlo k, o, k o, nahlodání důvěry kvůli tomuto. A já doufám, že jeden z výsledků revize, kterou zadal prezident, to očekáváme ke konci roku, právě bude změna, podstatná změna ve způsobu, jak eh, provádíme politický dohled nebo sledování. Ano, samozřejmě v celém, po celém světě se to provádí, ale tady nefungovala ta eh, analýza tedy výhod. A potom hovoříme o eh, dalších hm, technických postupech sledování, to znamená například schromažování metadat a v podstatě to se provádí většinou v koordinaci s vašimi spravodajskými službami u vás. A to je asi konverzace, kterou je vhodné vést tady, ale asi by bylo vhodnější to vést bilaterálně, protože rozsah, do kterého E, se porušuje soukromí, tedy osobní údaje, tak to řešení e, znamená, e, leží v tom, že budou lépe nastaveny procedury jak v amerických spravodajských službách, tak i v evropských spravodajských službách. A to je velice důležitý projekt, ano. Ale třeba uznat, že k tomu musí dojít bilaterálně. A za druhé, teď, já jsem, já jsem rád slyšel tady ty vaše poznámky a to, že bychom neměli to nějak tedy eh, neměli bychom nějak tedy to, tím podmiňovat ty dohody, které již existují, jako SWIFT a podobně, neměli bychom podmiňovat ty stávající dohody vyřešením těchto problémů, to ne. Eh, eh, my jsme přijeli právě proto, abychom jasně deklarovali, že nemusíte Spojeným státům vysílat další a další signály ohledně bezpečnosti a nějak se snažit pozastavovat eh, třeba ty stávající dohody a smlouvy. Ne, my to bereme všechno vážně a my chceme, aby ty stávající dohody byly plněny a vyjednávalo se o těch budoucích dohodách. A za třetí, všichni jsme produkty určité kolektivní zkušenosti a zde mm, v Evropě určitě i teroristi hodně tedy e, e, napáchali škod, já to vím. My jsme e, produkty naší zkušenosti a určitě i mm, pořád ještě pamatujeme si na tisíce američanů, kteří byli zabiti Eh, kvůli teroristům a tak to, tak to je. A co se stalo je, eh, že v podstatě naše spravodajské služby tedy eh, se museli posilovat a naše zkušenost je tu způsobena tím, co se stalo před deseti lety, více než před deseti lety tedy. A hm, teď musíme se s tím nějak smířit. No naše zkušenost je, že samozřejmě respektujeme občanské svobody a já doufám, že si uvědomujete, že ty diskuse, které vedeme, že jsou velice vážné a že e, to jsou různé ty pozměňovací návrhy, které umožní podnikům, které e, e, dostali ty příkazy, aby zveřejnili ty informace a potom to i vede k serióznějším a závažnějším formám, a tedy schromažďování metadat například. A řada lidí se domnívá u nás, že tam bylo 50, eh, více než 50 útoků, kterým jsme zabránili právě kvůli tomu, že máme ty údaje. A poslední bod teď je eh, samozřejmě My můžeme mít strategii, že budeme honit teroristy po celém světě a že budeme eh, provádět masiv, masivní tedy sledování a nebo, nebo také eh, můžeme se rozhodnout, že snížíme důvody, proč eh, tito teroristi jsou schopni nabírat, rekrutovat své lidi. A mm, my samozřejmě chceme chránit lidská práva a občanské svobody, ale eh, tady jde o to, jak tedy ochránit potom naše lidi před teroristy. Já si nemyslím, že tady je volba chránit eh, Ameriku a americké občanské svobody a eh, to přece to je jasná věc, o tom musíme mluvit. A sledování lidí nám nestačí k tomu. My musíme i snížit důvody, proč lidi na světě se organizují proti nám a chtějí proti nám bojovat. A to tady chci říct jako hlavní sdělení. Máme zde celou skupinu senátorů, kteří velice seriózně se zapojili do této cesty. Uh, Děkuji. Děkuji za tuto příležitost a chtěl bych ještě dodat několik uh, věcí. Eh, my tady máme na jedné straně bezpečnost a eh, na druhé straně privátní sféru a je to, jsou tady eh, různá pojetí ve Spojených státech a v Evropě. My se snažíme o rovnováhu. Prostě soukromí bez bezpečnosti nefunguje a naopak bezpečnost bez jakéhokoliv soukromí taky nefunguje. Takže je třeba najít tu správnou rovnováhu. Pro nás 11. Eh, září to je pořád ještě eh, čerstvá vzpomínka a eh, taky máme ještě čerstvější bombové útoky, hm, třeba Boston. Takže tady to je záležitost, která nás právě nutí nacházet rovnováhu. Já bych Eh, se zmínil tedy eh, také o tom eh, SWIFT a TTIP. To jsou dvě věci, která za A tedy pro Americku jsou důležitá a stejně důležité jsou také pro Evropu. A já bych dokonce se dovolil tvrdit, že jsou stejně důležité a možná ještě důležitější, pokud věříte ve svobodu demokracii, svobodu, lidská práva a právní stát. Já myslím, že toto je prostě základ. Ano, vrací se toto téma. E, důvěra byla narušena a k těm věcem, které jsou důležité a které neustále budeme opakovat. Patří to že si uvědomujeme, že toto bylo narušeno. A e, ta obnova důvěry, e, ta musí být tedy. E, e musí, musí e, se odvíjet od e, základních zásad. Vědět, kdo je přítel, kdo je nepřítel a ke každému se chovat podle toho. To je základ. Chtěl bych se vrátit ještě k tomu, co řekl pan Milan Mon. To je celkem eh, eh, velmi eh, vhodný návrh, návrh, který je velice konkrétní a my ho určitě vyřídíme kolegům. Děkuji vám za to. Pak tady zazněly další komentáře, já nechci tedy zdržovat. Jenom bych vás chtěl požádat. Já ano, eh, my jsme říkali hned na začátku, že demokracie není dokonalá a my ji můžeme postupně napravovat. Eh, možná eh, by někteří to viděli tak, že jsou kapitalisté demokratické strany, které, které, kteří porušují lidská práva. No ano, je to tak. Ale Chtěli byste, je tady někdo, kdo by chtěl vyměnit eh, nedokonalost demokracie ve svobodné zemi za utopii třeba komunistické Číny nebo komunistického Větnamu nebo komunistické Kuby nebo komunistické eh, Severní Koreje. Eh, já vím, že vaše odpověď je ne, ale každopádně děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan eh, kolega Diaz řekl, eh, nebo hovořil o demokracii. Demokracie to je snad nejchaotičtější způsob vládnutí, který vůbec kdy existoval, ale podle mě je to nejlepší způsob vládnutí. A jak jsem dnes naslouchal řečníkům v sále, tak to byly projevy demokracie v akci, protože já jsem tady slyšel různá, eh, různé názory. Jste tady prostě ve výboru a tady máte svobodu předkládat různé myšlenky. A je to debata, která je velmi žhavá a je tady obrovské obrovská rozmanitost názorů. E, proč o tom mluvím? Já se chci vrátit k jedné otázce. A sice kdy e, e, tento proces ve Spojených státech skončí, nebo kdy s tím kongres něco udělá. Ano, nám jde o to, aby ve Spojených státech byla demokracie. Také tam máme různé názory. A vyvodit ze všeho důsledky a závěry, to bude jak si chvíli trvat. Lidé ve Spojených státech eh, také byli ovlivněni tou problematikou NSA, ale máme různé možnosti, co s tím. Spojené státy a to, tam probíhá debata, která není, neodvíjí se od jedné politické strany. Máme tady Eh, dvě velké strany a eh, prostě eh, dívají se, dívají se na to lidé, kteří bez ohledu na to, ke které politické straně patří, tak se třeba zhodují. A naopak v jedné straně se lidé nezhodnou. A někteří jsou uprostřed a vůbec nevědí. Já bych řekl, že my jsme Eh, my jsme, my jsme dříve nebo v jedných našich prezidentských volbách se objevil slogan eh, já jsem byl pro předtím, než jsem byl proti. Jo. Takže ano, to je demokracie. Čili my tady se snažíme najít způsob, jak to vyřešit správně. A o tom je ta debata, která právě teď eh, probíhá v Washingtonu a v celé Americe. A my eh, tedy tu debatu vedeme. A to není o tom, nebo abyste viděli také, že eh, nám není jedno, co se stalo. A není nám jedno to narušení důvěry, ke kterému došlo. Protože teď, co jsem tady těch pár dní, Berlíně a tady, eh, Eh, tady se objevuje takový pocit, možná, že na nás, Spojeným státům, nezáleží. Eh, Spojené státy se teď obrácejí kam si na východ. Ne. Toto tak nejde. My patříme k sobě a patříme k sobě velmi dlouho a prostě nemůžeme, eh, nemůžou se naše cesty rozejít. A my jsme tady proto, abychom ty chyby napravili proto jsme tady dneska. Dneska máme díku vzdání, tedy v tomto týdnu máme díku vzdání a e, my jsme tady, protože je pro nás důležitější vést dialog s vámi, než slavit tyto svátky. Protože my skutečně jsme spolu svázáni a nemůžeme, nemůžeme dovolit, aby nás něco rozdělilo. A to se takto děje mezi dobrými přáteli. Prostě sednout si spolu, eh, vyříkat si to. A my jsme tady prostě, nasloucháme, co nám chcete říct a my jsme tady o to, abychom vám taky řekli dopravdu, vyřešili to a šli dál. Protože my máme standardy, standardy, pokud chceme standardy na vysoké úrovni, tak to jsou standardy, které si stavíme eh, nebo stanovíme sami. A jde o standardy, které eh, si tady stanovíme sami a eh, nebudeme čekat, až nám někdo stanoví normy, které jsou měkčí. Já vám děkuji a my vám všem třem musíme poděkovat za to, že jste přišli mezi nás, že jsme tyto debaty mohli vést zde v Bruselu. A vidíme, že na obou stranách je dobrá vůle situaci vyřešit. A já musím říct eh, prostě to, co právě řekl eh, Greg Meeks. Ano, jde o tu rovnováhu. To musíme najít, to musíme nastavit. A víme, že ta otázka eh, soukromí versus ochrana dat, že na každém břehu Atlantiku je jiná tradice. Nicméně z toho musíme vycházet a musíme najít nadnárodní řešení. A musí to být eh, takové, abychom si zajistili také bezpečnost. Samozřejmě technika se vyvíjí, takže, takže eh, eh, na to musíme pracovat. Čili otázka soukromí kybernetický terorismus. Prostě musíme najít správnou rovnováhu. A víme, že absolutní bezpečnost znamená absolutní nesvobodu. Takže svoboda v sobě zahrnuje i rizika tak nějak eh, to se dostáváme k Huxleymu, k Orwellovi a tak dále. A z tohoto důvodu já jsem velice rádi, že tady probíhá tato debata. My budeme tady v těchto debatách eh, pokračovat. Eh, jsem Očekávám, že tady další, že to není poslední výměna názoru, ta debata teprve začala a ta eh, tedy určitě ji eh, dovedeme k nějakým výsledkům. Děkuji vám.